Diamo inizio. Benvenuti a tutti. Dobrý den, vítám vás všechny, zahájíme schůzi výboru. Eh, čeká nás velice intenzivní odpoledne, proto rychle eh, řeknu, co nás čeká. A z technických důvodů vás musím informovat, že tlumočení, eh, eh, které normálně máme ve všech jazycích, tak dnes a zítra máme problémy s nizozemštinou, bulharštinou, slovinštinou, dánštinou a finštinou. A řečtina bude k dispozici pouze eh, v, v pasivním tlumočení. A ještě k, pro, k programu dne z důvodu dopravních problémů, tak eh, paní Patrao Neves eh, dnes nedorazí, tudíž musíme odložit bod 6. Bod 6 eh, programu, dnešního programu bude odložen na zítra po hlasování. Takže pokud nejsou žádné připomínky, tak, eh, tak to, teď s výhradou toho bodu 6, který byl změněn, lze považovat program za odsouhlasený. A stejně tak, pokud nejsou žádné připomínky, pokud tedy nedostanu dokonce dnešní schůze žádné připomínky, tak zápis ze schůzí 15. ledna 2010 a 26. a 27. ledna 2010, tak tyto zápisy budou považovány za odsouhlasené, pokud do konce dnešní schůze neobdržíme žádné připomínky. Dnešní schůze bude vysílána na webstreamu na internetu a náslechový sál bude k dispozici i zítra to bude ještě intenzivnější eh, den, protože nás čeká hlasování. Dále vás musím informovat, že zítra generální ředitel VTO, pan Pascal Lamy, eh, poctí návštěvou eh, výbor INTA, Mezinárodní obchod. Zítra 15 hodin tam bude a e, představí, jaký je stav vyjednávání VTO, takzvané kolo z Doha. A samozřejmě e, všichni zainteresovaní i z našeho výboru jsou vítáni. E, na, takže Pascal Lamy, ředitel VTO, generální ředitel VTO, zítra v 15 hodin bude na výboru INTA, mezinárodní obchod. Kdo, koho to zajímá, tak tam může jít. A nyní hned začneme s bodem 4, což jsou specifická opatření pro sektor zemědělství, a to v těch takzvaných ultraperiferních oblastech. Pan eh, Luis Paolo Alves. Návrh komise, který byl předložen v říjnu v takzvaném řízení konzultací, má za cíl novelizovat nařízení 247 2006, které ukládá specifická opatření pro zemědělství těchto takzvaných ultraperiferních regionech EU. A to především s cílem zavést, prodloužit nebo adaptovat výjimky, které již existují pro Azory, Kanárské ostrovy, Reunion a Madeiru, a to především v sektorech jako je cukr, mléko a víno. Tato agenda se dostala do spolurozhodovací procedury eh, z titulu účinnosti Lisabonské smlouvy. A přijetí eh, pozměněného nařízení je víceméně naléhavá věc eh, a tyto změny, tyto novelisti co nejdříve. A proto rychle dám slovo panu Alvesovi a také zde i vítám zástupce komise, a to především pana Eh, Olgarda, který je dnes zde. Tak nejprve ale, pane Alvesi, máte slovo. Prezident, quero, permita-me que deixe aqui uma mensagem. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mě, abych vyjádřil zpočátku slova solidarity vůči obětem a rodinným příslušníkům katastrofy na Madejře. Jako Portugalec bych chtěl apelovat na Evropskou unii, aby byla aktivní a solidární, tak aby podpořila autonomní region Madeiry a její obyvatele, protože pro tento region je nesmírně důležité, aby byla Evropská unie zastoupena. A solidarita je nesmírně důležitá tudíž je třeba, aby obyvatelé také pocitovali. A nyní se vrátím ke zprávě. Chci předložit zprávu, kde se jedná o první výměnu zkušeností. 247, que estabelece Jedná se o změnu 247 lomeno 2006 jsou to opatření, která se týkají zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nezdálenějších regionů Unie jde o zavedení, rozšíření či přizpůsobení určitých opatření v oblasti odvětví cukru, mléka. Myslím si, že mé pozměňovací návrhy mohou být užitečné pro tomto regionu, který patří k nezdálenějším regionům Unie. I do budoucna bude zajisté existovat analýza nezbytných reform region, regionů, v nejvzdálenější situaci, ale já si myslím, že již nyní je zapotřebí provedět, provádět určité změny vzhledem k hospodářské situaci těchto regionů. Tyto regiony jsou nesmírně zranitelné vzhledem hospodářské krizi. Již dnes se ukazují projevy této krize na Azorech, jako například v oblasti produkce mléka. A výroba mléka na Azorách eh, znamená, že eh, představuje asi 38 měřeno celkovou produkcí Portugalska. Evropský eh, dvůr jasně ukázal na to, že v určitých ohrožených oblastech dochází k většímu ohrožení právě co do ekonomických dopadů na obyvatelstvo. Také cukrová třtina by byla určitou alternativou pro ty, kteří nechtějí se zdát výroby na Azorech. To je jak ekonomicky, tak sociálně důležité. A z toho důvodu by zemědělci měli dostat dlouhodobou perspektivu, tak, aby bylo možné začít produkovat a aby se oživily také obchodní struktury. Tato opatření jsou důležitá například pro rozšíření výroby cukru. A je třeba skutečně stanovit eh, objem 300 tun. A snažme se také zohlednit tu výrobu, která podkročuje toto množství 3000 tun. A 3000 eh, tun pro Azory, to by mělo být minimální množství pro to, aby průmysl byl udržitelný. To bude mít také dopad na jiné země. Již jsem řekl, že produkce cukru na Azorách představuje zhruba 1% poměřeno celým Portugalskem. A z toho důvodu je zapotřebí provést diverzifikaci a zpracování cukru je důležité v tomto regionu, který v současné době má velké ekonomické potíže. Zatím ale nejsme schopni plně vyčerpat kvóty a z toho důvodu hodně velký objem cukrové třtěny zůstává takzvaně nespracován. A nyní se navrátím zpět k mléku. Existuje deficit mléka, především co se týče typu UHT. To velmi často používají lokální spotřebitelé, hlavně ti, kteří patří k nejchudším skupinám obyvatel. Do 31.12.2013 by měly zůstat zachovány výjimky neboť tento produkt je zvlášť důležitý pro výživu obyvatel v tomto regionu. A z toho důvodu je tento produkt používán pouze lokálně, tak, jak to stanovila rada. A myslím si, že toto rozšíření je užitečné. A podobně to vypadá také v zámořských oblastech Francie, jako například na Reunionu. A Kvadelupu, A z toho důvodu i tam zůstanou tyto výjimky zachovány, tak, aby existovalo dost času pro přizpůsobení. Ale eh, právě tyto výjimky mohou být využity výlučně lokálním trhem takto je lépe také možnost pracovat takzvané čerstvé mléko. A teď se podívejme na víno. Některé druhy eh, musí být odstraněny, jako například ty hybridní druhy. Existují některé návrhy, jak prosadit tyto návrhy, jak je implementovat. A z toho důvodu je nutné tady tyto hybridní sorty postupem času vyklučit se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost je možno postupovat právě tímto způsobem. Ale pozor na to, že tyto výjimky mohou vstoupit v platnost, nebo lépe řečeno vstupují v platnost 1. lednu 2010, takže mají eh, spěkný charakter. Ti kteří chtěli podpořit zprávu Montanero, tak těm bych chtěl říci, že to bylo dobré rozhodnutí, i když některé malé změny musí být učiněny. Potom existuje další rozhodnutí výboru a my o tom budeme rozhodovat také na výboru AKRY. Na závěr bych řekl, že se jedná pouze o první zprávu a my eh, můžeme využívat plné moci tak, jak je nám dala k dispozici Lisabonská smlouva. A jsem ochoten si pozorně vyslechnout vaše návrhy. Již nyní mohu říci, že vím, že máme na svých bedrech velkou zodpovědnost. Z toho důvodu by bylo dobré, abychom zastupovali stanovisko parlamentu ve spolupráci s jinými institucemi, tak abychom mohli tento schvál, text schválit již v prvním textu, tak aby zemědělci měli možnost ho využít 1. lednu příštího roku. Děkuji. No. Děkuji. Nyní zahajujeme rozpravu. Eh, žádá někdo slovo? Pokud ne, tak hned dám slovo. Ne, prosím, ano. Ano, Albert požádal slovo, prosím. Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat eh, panu zpravodajovi za zprávu pro tyto regiony v nejzaší poloze. A jménem eh, své frakce bych chtěl eh, také vyjádřit solidaritu vůči obyvatelům Madeiry. Tato zpráva je určitým základem, takže se můžeme vyjádřit eh, k oblastem nejzdálenějších regionů Unie, tak aby pro ně bylo možné rozvíjet také zemědělství. Já eh, ve své frakci zodpovídám za odvětví cukru a my jasně vidíme, že takový ostrov, jakým je Madeira, závisí skutečně na cukrové třtině a tím pádem je třeba vytvořit odpovídající infrastrukturu. My máme skutečně velké pochopení pro to, aby e, toto odvětví e, cukru bylo podpořeno 3000 tun eh, takovýchto cukrových tři na ostrově, to si myslím, že se vůbec neprojeví eh, na odvětví cukru v Evropské unii, ale pro tamní trh je nesmírně důležité. Z toho důvodu bychom chtěli tento návrh podpořit. Je správným směrem. Děkuji. Grazie, Albert. Děkuji, Alberte. Ještě někdo si žádá o slovo? Luis. Luis Carlos Santos, prosím. Senhor Presidente, eu queria apenas apoiar o, Děkuji. Pane předsedo. Já se chci připojit k tomu, co řekl pan zpravodaj. Eh, dimensão dos problemas com que habitualmente somos confrontados, eh, não, não... Když vidíme, jaké velké problémy má tento region v současné době, tak eh, si ani nemůžeme uvědomit, jak důležité je toto odvětví pro eh, ty malé oblasti, které leží mezi Evropou, mezi Amerikou nebo dokonce ještě ve vzdálenošních oblastech jako ostrov Reunion. To je takové malé diskriminační opatření pozitivního charakteru a tudíž ho podporujeme. Děkuji. La parola George. Děkuji. Eh, jo Leinen, požádalo slovo, prosím. Eh, eh Děkuji. Dovolte mi rovněž vyjádřit díky panu zpravodaji za zprávu. Velmi bedlivě jsem mu naslouchal. Jakožto zemědělec, který zná Irsko, ale také Skotsko, to samozřejmě není tak daleko jako Madeira na Azory od pobřeží. Nicméně do značné míry sympatizuji s těmi argumenty a s tím zdůvodněním těchto opatření mimořádného přístupu pokud jde o produkci a export cukru do zbytku Evropy. A rozhodně souhlasím s dalšími předřečníky, že tato zpráva se ubírá správným směrem a můžeme a mě musíme podpořit tyto ostrovy. Je to důležité z hlediska evropské solidarity. Takže blahopřeji eh, zpravodaji k jeho poznámkám a také k celému zprávě. Děkuji, vidím velká konvergence názorů. Nicholson, Děkuji. I já se chci připojit k těmto slovům díků a chci rovněž vyjádřit velké pochopení pro problémy, jim čelí Madeira. Rozhodně ty nedávné události jsou zcela šokující. Nejvzdálenější oblasti nepochybně potřebují naši podporu. Já jsem sám navštívil Azory minimálně dvakrát, ne třikrát v minulosti a tudíž dokážu dobře pochopit z vlastní zkušenosti, jaké problémy tam má například sektor výroby mléka, jak je důležité podporovat místní obyvatele a jejich produkci. Takže tato myšlenka této podpory cukrové řepy, to je něco, co by bylo svým způsobem zanedbatelné, ta částka v evropském kontextu. My se na tu zprávu podíváme. Pokud to budeme moci podpořit, rádi tak učiníme. Grazie, James. Děkuji, Jamesy. A nyní Martin také požádal slovo. Prosím. ano, v podstatě se připojí k předřečníkům. Děkujeme panu zpravodajovi za tuto zprávu jasně ukazuje, že se touto zprávou a jejím vypracováním zabýval velmi intenzivně. Musíme vyslat eh, určitý signál, který jasně ukáže, že bereme problémy těchto nejvzdálenějších regionů velmi vážně a že se budeme snažit tyto regiony podpořit. Co se týče evropského trhu, tak to množství, o které se tam jedná, je skutečně zanedbatelné a z toho důvodu vždycky rozhodneme ve prospěch těchto regionů. Bene. A questo... Dobře, takže já bych se chtěl zde přidat ke všem, kteří si vzali slovo a poděkovat kolegovi Alvesovi, mm, poblahopřát eh, k této významné činnosti a k tomu, jak přispěl a dám možná slovo zástupci komise Larsi, Lars Holgard. Prosím, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Takže za prvé, za komisi chci rovněž vyjádřit soustrast ve spojitosti s katastrofou na Marejře. komise již prohlásila, že je připravena pomoci všemi způsoby, jimiž bude schopna v kontextu specifických zemědělských opatření místní vláda může kdykoliv vzhledem k této situaci modifikovat plán rozvoje venkova a také změny bosej, to znamená to, co vychází z toho eh, ročního rozhodnutí. Ale to je zatím všechno, co k tomu mohu říci. Myslím, že všichni v tomto sále velice sympatizují s obyvateli Madeira a s tou situací. Je mi, za druhé, je mi velkou ctí být eh, v tomto výboru. Je to první případ takovéhoto návrhu v rámci spolurozhodování podle Lisabonské smlouvy. My se těšíme na spolupráci s parlamentem, ta byla skvělá v minulosti a my očekáváme, že bude vynikající i na příště. Teď, když přejdeme k samotnému tématu, komise ve svém návrhu dala jasně najevo, že pokud jde o cukr, tak Azory jsou svým způsobem jedinečný eh, případ. To již je něco, co bylo uznáno v minulosti, kde byla ta výjimka časová. Možná bych měl trochu vysvětlit tento systém. Ten vychází z toho, že na těchto ostrovech jsou velice obtížné podmínky, vzdálenost od kontinentu, obtížné ekonomické náklady, vyšší na výrobní náklady a to všechno vede k určité tržní situaci, na základě které je ehm, potřeba zohlednit to při dodávání Eh, produktů na trh místním občanům také. Eh, v celních otázkách je potřeba to zohlednit. Problém, kterému čelíme, je to, že je tu žádost o výjimku na základě níž by ta výrobna cukru, je to nějaká konkrétní synaga, by mohla dovážet cukr na nižší než tržní cenu nebo za nízkou světovou tržní cenu zpracovat tento cukr a pak ho vyslat na kontinent a získat tím vlastně tu marži, tu vyšší cenu, která je na evropském trhu. Čili je tady trošku jiné zacházení od dalších zpracovatelů cukru v Evropské unii. Ti mohou volně eh, dovážet v rámci dohody Eh, everything but arms, ale musí platit minimální cenu, která je dohodnutá s těmito zeměmi a s AKT, čili musí platit eh, produkční náklady. A mohou také dovážet eh, na základě některých dalších ustanovení, třeba z Brazílie, která je významným vývozcem a producentem cukru, ale musí potom platit 98 eur na tunu. Takže tady je žádost o výjimku, aby nebylo nutno platit toto clo a aby se pak, eh, aby se dalo koupit levně a potom prodat eh, dráž na evropském kontinentu. To je určitá diskriminace ve prospěch jednoho podniku. Vy můžete říct, že na tom nezáleží, protože je to malé množství. Ovšem, má to určitou historii. A ta historie je, že na portugalském kontinentu byl konkurent, výrobce cukru v Oportu, který eh, podal žalobu na výše uvedenou společnost, protože ta dovážela cukr na kontinent na úkor nařízení, protože to nerespektovalo tu tradiční množství, které je dáno referenčním obdobím a je to stanoveno na 141 eh, tun. Ale tato společnost překročila toto množství, asi 3000 tun to bylo, Dostalo se to k soudu, tedy byla to žaloba proti společnosti Synaga. Ta vyhrála ten případ za podpory komise. A konkurence. Není, to není spíš otázka množství, ale je tu tento prvek diskriminace, který je jaksi Eh, vtělen v tomto pozměňovacím návrhu. Když se vracíme k předchozímu rozhodnutí, kde byla přechodné stádium, kdy toto, tato společnost na úkor obecných pravidel mohla vyvážet eh, vyšší množství cukru na kontinent, tak v radě bylo dohodnuto, že to je jed, možné jednorázové rozhodnutí, které umožní společnosti restrukturalizovat, rozvinout svoji produkci do dalších oblastí, třeba chemického průmyslu ale to je všechno. Jenže problém, kterému teď čelíme, tkví v tom, že toto přechodné období, které bylo eh, uděleno, neumožňovalo této společnosti ani místní vládě eh, dál ještě rozvíjet vlastní produkci cukrové řepy eh, na, na tom ostrově, alespoň ne tak, jak se doufalo. A ty ta podpora místní produkce byla, šla z 500 eur na hektar, teď je to přes 1300 na hektar. Začalo to s malým množstvím zpracovatelské pomoci a teď už je to 42 eur na 100 kil, kilo bílého cukru. Čili se vydává již nyní značná pomoc cukernímu odvětví na tomto ostrově. A pokud bychom eh, měli přijímat ještě další výjimky z obecného pravidla, musel by proto existovat velmi pádný a přesvědčivý důvod, aby bylo jasné, že to povede k cíli a k výsledku, kterého jsme chtěli dosáhnout eh, již tou první výjimkou. A to selhalo pokud není nějaké jednoznačné ekonomické zdůvodnění, pak by prodlužování nebo rozšiřování této výjimky nemělo smysl, protože vzhledem k tomu, že i navzdory zvýšení pomoci místním pěstitelům a zpracování je tato společnost schopná, pak se zdá, že není žádné zdůvodnění, žádná logika v takové rozšíření této výjimky a bylo to, by to jenom prodlužování pomalé smrti jaksi této produkce. Komise naprosto podporuje myšlenku posílení produkce, kde, eh, protože zatím je tam silná produkce mléka, vysoká koncentrace krav na jeden hektar a to působí environmentální škody. Ale jestliže chceme rozšířit pěstování, musí eh, k tomu být závazky místní vlády, financování, restrukturalizační plán, tak, aby se přesvědčivě zajistilo, že tato společnost už nebude muset eh, být držena jenom nějakým záchranným, záchranným kruhem a že místní spotřeba bude určitá, to je asi pět tisíc tun, ale neměl by to být jenom závislé jenom na trhu na kontinentu, ale měl by existovat i místní trh. Tudíž komise v této fázi nemůže schválit tento navržený pozměňovací návrh pana zpravodaje. Pokud jde o návrh výboru regionů, je tu myšlenka, že by se měla existovat výjimka z všeobecného pravidla, kdy vývoz do Evropy musí být omezen eh, tím stropem, tím tradičním stropem. Ale komise se domnívá, že tím vzniká umělý obchod dovozu za nízkou cenu z třetí země a pak se to znovu vyveze na kontinent za cenu vyšší. Co můžeme akceptovat je, aby v rámci regionu, to znamená třeba v rámci Madéry nebo mezi Madérou a Kanáry, byl takovýto obchod umožněn. Co však není připustné, je myšlenka vytvoření umělého trhu, na základě něhož by dovoz byl levný a vývoz byl drahý na kontinent na úkor dalších konkurentů. Opravdu se vystavujeme riziku dalšího dalšího soudního sporu a další žaloby. A proto komise má k tomuto výhradu. Děkuji. Bene. bene, Lars. mi Děkuji, děkuji, Larsi. Mně se zdá, že ano, jsme získali hodně aktuálních informací. Kolega Alves Paulo, prosím. Gostaria de Já bych chtěl navázat. O co jde na Azorách teď? To je taková druhá možnost využít výjimky, které již byly uděleny v roce 96. Eh, Poněvadž se domníváme, že nyní eh, ten rámec je jiný, odlišný a eh, vlastně situace se zhoršila postupně se ruší komunitární mléčné kvóty. Je zde riziko, že e, e, někteří budou muset přestat hospodařit kvůli tomuto a e, ta nejvhodnější plodina je řepa, cukrovka. Proto máme velký zájem na tom, abychom si tuto komoditu eh, zachovali tak, aby eh, producenti kvůli eh, zrušení kvót na mléko, aby mohli nadále podnikat v zemědělství a mít nějakou činnost zemědělskou. Samozřejmě má to i souvislost s kvalitou životního prostředí na Azorách. Nyní probíhá velká hospodářská krize. A určitě ještě eh, do roku 2009 se situace zhorší. Na druhé straně my eh, nepožadujeme konkrétní výjimky pro konkrétní podnik. Ne, my chceme, aby bylo přijato eh, opatření zemědělské opatření politického charakteru, které zajistí udržitelnost ekonomiky, Eh, které eh, se stane alternativou náhražkou za výrobu mléka. Eh, protože zpracovatelský průmysl to je pouze jeden jedna ze součástí celého odvětví. A i tam došlo k velkým změnám na straně zpracovatelů. Zde proto v minulosti byl zahájen proces a je třeba tedy ještě barcelonském procese dovést do konce, ale nemůžeme stigmatizovat všechny aktéry, všechny subjekty v tom odvětví a ne bránit Azorám v tom, aby nemohli využít možnost eh, mm, změnit svoji zemědělskou politiku. Je třeba vstřícně, proto se podívat na pozměňovací návrhy a tak, aby lépe se to dalo sladit i s názory komise. Domníváme se, že toto určitě bude do budoucna užitečné a ještě více než do posud. Děkuji. Bene, grazie. Děkuji, Luizi. Děkuji všem. A připomínám, že budeme hlasovat ve výboru 17. března budeme hlasovat o této zprávě. Děkuji všem za příspěvky i mm, já zde samozřejmě chci za výbor vyjádřit soustrast s občany Madeiry. A nyní přejdeme k bodu 5. Bod 5 eh, na programu to je zjednodušení společné zemědělské politiky. V březnu roku 2009 komise eh, zveřejnila sdělení, eh, které je vlastně takovou bilancí, takovou inventurou aktivit od roku 2005. Nicméně Eh, to zjednodušování legislativy, to je velice široká věc a zahrnuje to nejrůznější koncepce. Spravodaj Richard Hashworth se snažil, eh, se snažil zdůraznit eh, především ta opatření, jejichž cílem je zjednodušit život zemědělců. A pan Ashworth má slovo. Také i vítám zde zástupce komise. Prego. Uh, chairman, thank you very much. Děkuji. Správně jste odkázal na sdělení z roku 2009. Ten původní návrh se týkal do značné míry institučního zjednodušení. A já jsem již uvedl, že mnoho těchto zlepšení již bylo uvedeno v chod. Já to vnímám jako příležitost pomoc zemědělskému sektoru. A jenom taková poznámka, společná zemědělská politika je zbytečně komplexní, zbytečně byrokratická. A toto je příležitost využít našeho vlivu jakožto výboru tak, aby budoucí společná zemědělská politika byla uživatelsky vstřícnější, jak tomu říkám. A samozřejmě, že mám také naději, že tím snížíme byrokratickou zátěž eh, na již tak dost vytížený zemědělský sektor. Také bychom eh, si měli povšimnout, že tohle není jenom reformní návrh společné zemědělské politiky. To je spíš něco pozdějšího. Já nenavrhuji žádné změny politik. A tohle prosím mějte na paměti. Tohle se netýká změn politik. Na to není v tomto dokumentu správné místo. Ale třetí poznámka je, že před touto reformou je to skvělá příležitost nastínit určité principy, jimiž eh, je možné budoucí zemědělskou politiku řídit. Takže je to zpráva z vlastní iniciativy. A parlamentní pravidla diktují rozsah zprávy. Ten je striktně omezen. Tudíž nemůžeme uvést dostatek konkrétních příkladů zjednodušování, i když vítám samozřejmě různé připomínky kolegů v pozměňovacích návrzích. Tato zpráva je ale více o nastolení základních principů. Je tu šest zásad, na které chci obrátit vaši pozornost. Ten první je, že se snažíme snížit zdvojování. A do toho zahrnujeme i harmonizaci, zajištění jakosti, snížení zbytečných či zdvojených inspekcí a požadavků a obecné snížení administrativní zátěže. Další návrh říká, že aktivity CZP by měly odpovídat, by měly být úměrné riziku. Do toho bychom měli zapracovat pojem hodnocení dopadu Třetí zásada, zásada je, že kdykoliv je to možné, měli bychom se snažit, aby CZP vycházelo z orientaci na výsledek. To znamená, že by to neměla být přílišná regulace odvětví. Je to příležitost změnit celkovou kulturu, celkový, celkovou filozofii společné zemědělské politiky. Čtvrtá oblast je, že by měla existovat možn- určitá možnost samoosvědčování nebo sebeosvědčování. E, to, je souvis, to souvisí i s těmi systémy zajištění jakosti a bude to e, závislé na různých pravidlech v členských státech, ale myslím, že není důvod, proč bychom tak nemohli činit, a proč tak nesnížit zátěž zatížení e, zemědělců. Za páté, klíčová koncepce, e, to je e, podmíněnost neboli cross-compliance, to je i nadále velice důležité. Jde o v podstatě určité veřejné zboží, veřejné, veřejnou produkci, veřejné statky a tady je velice, to je klíčový koncept reformy společné zemědělské politiky. A ještě další bod. CZP musí být jednoduchá, transparentní a spravedlivá. Já tyto pojmy zopakuji. Čili jednoduché, transparentní a spravedlivé. spravedlivá. Tím se trošku dostáváme přece jenom do těch otázek politiky, protože je tu otázka eh, například toho distribučního systému založená na paušální platbě. To, to je jedna, jako jeden příklad věcí, které bychom měli analyzovat. A chci upozornit na čtyři body. Už jsem zmínil hodnocení dopadu. To je zmíněno v bodě A zprávy. Ale když si to teď zrovna čtu, tak ještě po tom bodu dva jednotné principy by se rovněž mělo říkat, že by to mělo být podrobeno Ehm, tomu zkoumání, přeskoumání dopadu, hodnocení dopadu. V bodě 1920 je určitá slabina v členských státech, protože není dostatečná definice, co vůbec znamená zemědělec. Kolegové by se nad tím možná chtěli zamyslet, já jsem tak sám činil a činím protože se to v některých členských státech ukázalo být problémem. Trošku kontroverznější v, v trojce, mezi, čili, čili mezi 27 a 28, je tam to jedno číslo, že by mělo být producentovi vystaveno jedno číslo. Já vím, že v některých oblastech existují velké eh, zemědělské organizace a to by pak mohlo vyvolávat problémy my to budeme velmi, my jsme velmi otevření tomuto dál prodiskutovat. A ještě přetrvává pár oblastí, kde je znění, které je potřeba trochu učesat. Závěrem mi dovolte poznamenat, pane předsedo, že je důležité, aby až přijde na řadu reforma zemědělské politiky, tak to bude jistě zrcadlit ty výzvy, které, s kterými se bude muset odvětví vyrovnat, to znamená potřeba potr- zabezpečení potravin, klimatických změn, vyvážení veřejných požadavků, abychom jak si splnili to, co se splnit máme z hlediska veřejné služby. Prosto, když se dívám, čím více na to dívám, tím jsem si jistější, že je nutno nejenom měnit společnou zemědělskou politiku, ale měnit celý přístup, jímž se tato politika realizuje. CZP začala být příliš komplikovaná, příliš byrokratická, tudíž uvaluje příliš velké břemeno, příliš velkou zátěž, byrokratickou zátěž na celý, celý zemědělský sektor. Děkuji vám. Grazie a te, Richard. Děkuji, Richarde. Ano, já myslím si, že tady je celá řada zajímavých věcí. Máme zde celou řadu řečníků. Začneme panem Schmidtem. Prosím. Schmidt. President, thank you. I'd uh, add my congratulations. I suspect you'll Pane předsedo, děkuji, ale já bych chtěl Richardovi poblahopřát a poděkovat. To je vynikající, vynikající práce. Já v podstatě souhlasím se vším, co řekla, co je ve zprávě, takže my sice předložíme pár pozměňovacích návrhů k odstavci 13, eh, k tomu, eh, když členské státy mohou přijímat předpisy, když budou potřebovat, eh, takže my si myslíme, že ehm, asi by to mělo být na straně těch příslušných orgánů, protože ve Skotsku je to skotská vláda, která má na starosti zemědělskou politiku. Je třeba respektovat ústavní pořádek. Dále odstavec 27 a dále, to znamená identifikace zvířat. Zde budeme mít pozměňovací návrh, který se e, týká tedy e, kos a ovcí. E, víte, že tedy CID a mm, pardon, EID, to je e, tedy ta identifikace, to je teď zákonný požadavek. Víte, že to je nová technologie a ve smyslu zjednodušování e, to, e, ta implementace může mít katastrofické dopady na skotské farmáře i jinde. I to může mít dopad na cross compliance, protože ta technologie zatím není perfektní. A takže hm, my bychom chtěli takovou milost, aspoň do, dočasné prominutí z této povinnosti eh, ve Skotsku pro naše formáře a hm, prostě mít nějaký takový úměrný přístup de minimis. Neměnit politiku, protože máme, co máme, ale ta implementace musí být úměrná. Kromě toho vás podpoříme mulțumesc. Are în continuare cuvântul uh, Giovanni Lavia. Anche da parte mia, ovviamente. Giovanni Lavia, já chci poblahopřát zpravodaji eh, k této zprávě, která určitě eh, jde v té linii, eh, kterou již indikovala komise, to znamená směrem ke zjednodušení. Nicméně je třeba něco upřesnit ještě v té zprávě Vzhledem k tomu, tak jak i řekl zpravodaj sám, že některá témata se budou řešit, až budeme hovořit o reformě společné zemědělské politiky. A tudíž to bude součást jiné zprávy, e, která bude detailnější. Detailně bude pojednávat o SZP a já si e, myslím, že i to tedy by nemělo být tedy v této zprávě o zjednodušování. Dovolte, abych proto zdůraznil jeden aspekt, a zde v bodě 6, to jsou ty obecné zásady, platí to i pro bod 20, když jde o jednotné platby, režim jednotných plateb. Já myslím, že zde to také by mělo být v jiné zprávě. Jednotná platba, ta paušální platba, Mm, podle tedy typu eh, odrůd, eh, tak to je eh, určitý prvek pro hodnocení politik, ale především to je ten aspekt, který se mění teď to, co máme. To se mění teď ve stávající zemědělské politice a samozřejmě celá řada členských států v EU k tomu přistupuje odlišně. Tudíž já bych to téma takto očistil a Eh, já bych to eh, téma tedy očistil o tyto věci, abychom, protože tím se budeme zabývat potom třeba v Leinenově zprávě nebo ve zprávě, mm, která se bude zabývat jinými tématy nebo jiným tématem. A ještě, pokud jde o ty další aspekty, tak zde si myslím, že až na některé malé úpravy, tak zpráva Eh, jde dobrým směrem, tak jak již naznačila komise, která se snaží zjednodušit referenční rámec. Poslední aspekt, který se týká kontrol, vztah mezi kontrolami ve druhém a e, druhém, v prvním a druhém pilíři. Já si myslím, že zde bychom měli zavést takový přechod, e, tak abychom zjednodušili především administrativní zátěž pro zemědělce, aby se neduplikovaly Eh, ty administrativní postupy. Měli bychom zavést takovou možnost, aby ty kontroly podle prvního, druhého pilíře, aby se mohly realizovat společně. Děkuji. În continuare cuvântul doamnei Vielen Dank. Um... Děkuji. Zjednodušení společné zemědělské politiky je jistě jedno z témat, které je důležité pro naše zemědělce. A co se týče podmíněnosti, tak to je oblast, která je nesmírně citlivá. A co se týče sankcí, tam provádíme určitý obrat. My potřebujeme přísnější sankce, kde se jedná o systematický podvod. A co se týče zjednodušení, administrativní zátěže, tak je důležité, aby se více používaly nové informační technologie, aby byly podpořeny ze strany jednotlivých členských států a byly také používány při kontrolách. Společná zemědělská politika by měla sloužit také k harmonizaci společného typu označování. Děkuji. Mulțumesc și eu, domnul Alves. Děkuji, pan Alves. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de congratular o relator pelo trabalho que está a desenvolver. Pane předsebo, Obecně řečeno si myslím, že u této zprávy se jedná o zprávu, která má skutečně za účel správný přístup k zjednodušení zemědělské politiky. Zemědělci by neměli splňovat příliš mnoho administrativních požadavků, tak aby se mohli soustředit na jejich vlastní činnost, což je zemědělství. A zemědělská politika Evropské unie je důležitá také pro vytváření nových pracovních míst a pro trvalou udržitelnost venkovského prostoru. Z toho důvodu musí být snížena administrativní zátěž. A tady se musíme snažit znovu a znovu vytvořit správný rámec pro zjednodušení SZP. A když se nám podaří docílit zjednodušené politiky pro zemědělce, tak se to určitě vyplatí. Ale nejen pro zemědělce, také pro další odvětví, protože to zvýší konkurenceschopnost zemědělců a zemědělci budou moci zareagovat na výzvy budoucnosti a budou moci lépe reagovat na nabídku, kterou si vyžadují spotřebitele. Ta zpráva jde dobrým směrem a chtěl bych poděkovat panu zpravodaji za vykonanou práci. Mulțumesc. În continuare are cuvântul domnul Des. Děkuji. A nyní má slovo pan Das. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Co řekl pan Ashworth, tak to si myslím, že jde správným směrem. Jde o to, abychom snížili byrokratickou zátěž pro zemědělce. Z toho důvodu jsem kolegovi vděčný za formulaci této zprávy. Souhlasím s tím, co tam bylo napsáno. Všichni jsme si zajedno. Všude tam, kam plynou státní peníze, je třeba provádět také státní kontrolu, protože když nebudeme kontrolovat, tak vznikne zcela nepřijatelný stav, ale kontroly musí být možné, protože jsou eh, závazné předpisy, které jsou zcela pochopitelné jak pro zemědělce, tak pro orgány. Zatím tomu tak nebylo u současných kontrol. Alespoň je tomu tak, nebo bylo tomu tak v Německu jeden pozňovací návrh eh, asi ještě poskytnu. Musíme dělat rozdíl mezi podvodem a mezi chybným chováním. Například eh, jedna ukázka. Krvný skot eh, byl někdy označován na levém uchu a v příštím zase roce někdy prostě na pravém uchu malí zemědělci, ty jsou odkázáni skutečně na eh, každou korunku a jemu se stalo, že si prostě spretl tu značku. A ačkoliv ten úředník věděl, že to nebyl úmyslný podvod, tak ten daný zemědělec musel zaplatit všechno na zpátek, protože nejednal podle předpisů. Ačkoliv bylo zcela evidentní, že to nebylo žádné podvodné chování, takže je třeba vytvořit určitý manévrovací prostor. A proto bychom měli provést určitou změnu také v oblasti značkování, tak aby ta byrokracie nebyla příliš velká. Minulý týden jsem byl na mnoha schromážděních zemědělců a já vůbec se neodvážím hovořit o tom, že eh, hovoříme v Evropské unii o snižování byrokracie, protože naopak Eh, eh, rok od roku stoupá administrativní zátěž. Děkuji jinak, máte podporu mé frakce. Mulțumesc, domnule Des. Are cuvânt. Děkuji, pane Desi. Paní Kaněte má slovo Sorry, I didn't hear my name. Thank you. Um, Já jsem neslyšela své jméno, ale děkuji. Pane předsedo, kolegové, já chci poděkovat panu zpravodaji za velice detailní práci a e, že se věnuje tomuto komplikovanému tématu, e, včetně těch kontrolních nástrojů, které jsou součástí SZP. A především, pokud jde o ty obecné zásady, zde mm, e, souhlasím, že je třeba, aby tato politika byla jednodušší, transparentnější, spravedlivější, ale e, také dovolte, abych doplnila další princip, důležitý pro nové členské státy. A to je, aby byla spravedlivější tato politika. Jsem ráda, že zpravodaj se pokouší zde zdůrazňovat několik takovýchto politických aspektů. A to především zde mi jde o odstavec 20, kde navrhuje, aby eh, ten eh, systém byl jednoduchý a byl založený eh, na jednotných platbách, aby ta politika byla jednodušší a transparentnější. Jde tedy o jednotné platby. Já si také myslím, že návrh usnesení, eh, tedy ten princip spravedlnosti a nenarušování jednotného trhu, to je něco, co musíme dále zdůrazňovat a posilovat. V tomto smyslu také eh, navrhnu několik věcí. Jednak Eh, eh, pokud jde o toho výkladu, kde se ho, výklad, eh, tam se hovoří o to, že je třeba, aby ta legislativa nebyla dvojznačná, aby ta, ten výklad potom byl jednotný, především pokud jde o ta pravidla platby v nových členských státech. Takže teď pokud jde o cross-compliance, zde chci zdůraznit, že náklady na ty statutární manažerské požadavky, pokud je o ten systém cross compliance, to musí eh, být úměrné těm výhodám, které plynou z cross compliance. Tyto statutární manažerské požadavky musí reflektovat specifické rysy členských států, takže tyto požadavky, které se týkají pouze malého počtu Eh, mm, hospodářství v nových členských státech, tak to by mělo být fakultativní, podle mě. A závěrem bych chtěla zdůraznit, že administrativní zátěž, jinými slovy, administrativní zátěž by se měla zjednodušit a jeden eh, z bodů, o kterém se teď diskutuje, máme zde problém s tlumočením. Aha, to je v Jeden z, eh, eh, z toho, jedna věc, kterou potřebujeme, ta se eh, týká orné půdy, tedy ten, ten poměr mezi ornou půdou a stálými pastvinami. To je nekonsistentní, to je třeba přehodnotit. Především pro nové členské státy, kde se vychází z referenčního roku 2003. Děkuji. Pantara byla má slovo. Já mon tour, je, je voulais saluer. Já bych chtěl zde eh, poděkovat zpravodaji za vynikající práci, který načrtl eh, takový obrázek toho, co by bylo vhodné učinit. Ano, ty nejdůležitější kapitol, kapitoly ty se týkají podměnosti, kondicionality a těch přímých jednotných plateb zde to řekl již kolega Lavia, ho, mm, protože zde kolegyně Lavia hovořila především o paragrafu 20, o jednotných eh, platbách, které by měly být jednodušší, transparentnější, spravedlnější, spravedlivější. S tím se souhlasit, ale jak se to udělá, aby to bylo spravedlivější? To samozřejmě bude předmětem velkých diskuzí a zvláštních zpráv. Určitě o tom ještě budeme mluvit. Obecně. Vítám hm, práci zpravodaje a k tomu ještě bych řekl, že zjednodušení, s tím lze souhlasit, ale je třeba si dát pozor na to, co se zatím bude skrývat za těmito slovy. A o tom se musí diskutovat. Samozřejmě mm, ten konečný cíl je zjednodušení. Pokud jde o tu ekopodmíněnost, lze souhlasit s tím, že je třeba mít méně pravidel, Eh, ta pravidla se musí aplikovat všude stejně, vzhledem ke specifickým rysům eh, daného regionu, ale musí to být i transparentní vůči zemědělcům, kteří mají je aplikovat eh, v terénu a potom i pro kontroly. A to již i řekl zpravodaj, především v důvodové zprávě to vysvětluje, aby to náhodou nebyla pravidla, která budou Eh, spíše diktovat eh, členové komise, eh, kteří mají na starosti jiné jiná portfolia, protože někdy hm, je to v nesouladu potom. Teď nevím, jak se to řekne přesně francouzsky, ale někdy je to neslučitelné. Některé, některá ta pravidla nakonec jsou neslučitelná a proto díky zjednodušení se to musíme vyhnout. I jste řekl, že kontroly musí spíše mít takový pedagogický účinek, eh, pomáhat tedy, jak věci aplikovat a role kontrolorů, inspektorů, hm, samozřejmě to se liší v jednotlivých zemích, ale především eh, eh, se musíme snažit o to, aby to nebyl někdo, kdo uvaluje sankce, ale aby takový kontrolor byl někdo, kdo se snaží o prevenci, kdo vysvětluje, poučuje o pravidlech jak se mají aplikovat v terénu. A to bude právě to zjednodušení. Obecně řečeno, lze podpořit návrh zprávy. A ještě jednou děkuji zpravodaji a, jak říkám, pozor na to, co se skrývá za tím termínem zjednodušení, protože tady bude celá řada otazníků, jak to bude vypadat se P po roce 2013. A tady, eh, o co tady jde, jsou vždycky peníze. Takže být spravedlivější, ano, ale pozor na to, co se zatím skrývá. Michel Dantin, Merci, monsieur le Děkuji, pane předsedo. Já eh, chci eh, poděkovat zpravodaji Eh, chci poděkovat za tuto práci na tomto mm, složitém tématu, složitějším, než se jeví. A já si myslím, že nedojde ke zjednodušení bez toho, aniž bychom nespochybnili některé principy, kterými se řídila společná zemědělská politika již několik desetiletí. To především znamená, a včetně tady v našem výboru, když mm, rozhodujeme, tak musíme vždycky mít na paměti zjednodušování Eh, tedy zjednodušování pro život v terénu. A podmíněnost, kondicionalita, ano, pokud je nutná, to je něco, ale na co se musíme podívat v tak, z takového globálního pohledu na hospodaření. Protože ano, to zemědělci dostávají přímé platby, eh, často mm, eh, se na ně poukazuje, že nejvíce oni absorbují pomoci z Evropy, ale zde na druhé straně mm, dnes mají Eh, musí podlehat velice striktním pravidlům a kontrolám. Pokud jde o zjednodušování, tady nejde pouze o imič naší zemědělské politiky, poněvadž naši spoluobčané, kteří nejsou ze zemědělství, tak vědí, že ty naše politiky, reálné politiky jsou velice komplikované, že to stěžuje život zemědělcům, že to znamená celou řadu sankcí a kontrol, pravidel, Eh, což často eh, i jak si spochybňuje třeba hm, integritu, bezúhonost eh, našich zemědělců. Je to i otázka dobrého imiče pro obecnou politiku Evropské unie. Jde o imič evropské byrokracie. To je něco, proti čemu musíme bojovat právě prostřednictvím této bitvy o zjednodušování. A to je bitva, kterou musíme nutně vyhrát. Děkuji a nyní Pan Já rovněž chciałbym pogratulovat. E, Děkuji. Já chci poblahopřát panu zpravodaji, je to vynikající dokument. A je to teprve začátek. Začátek blížící se reformy zemědělské politiky. Ukazuje nám to ale velmi dobře směr, jímž by se tato reforma měla ubírat nastěňuje se, nastěňují se tady hlavní principy. A já souhlasím s tím, co tady pan zpravodaj říká. Voláme po skutečných inspekcích a také po sankcích proti těm, kdo zneužívají SZP. Zjednodušení to umožní, bude znamenat, že bude k dispozici myslím, že se bude méně prostředků vynakládat na administrativu, ale mohlo by to také znamenat méně prostředků, které budou k dispozici na inspekce. Tím pádem i ke snížení počtu sankcí. Tento dokument i další dokument, o kterém bude řeč, se zabývá také otázkou eh, životního prostředí. Musíme životní prostředí vnímat v kontextu programu rozvoje venkova. Zemědělci dostanou více peněz než, to, než dříve na ochranu životního prostředí a já bych byl rád, kdyby ty dva současné systémy se sloučily do jednoho. Protože pokud chceme chránit životní prostředí, měli bychom odměňovat zemědělce jednotným způsobem, bez ohledu na to, zda to vychází z programu na rozvoj venkova nebo z prvního pilíře. Systém ochrany životního prostředí může uspět jedině v případě, že bude uplatňován na všechny zemědělce, nejenom na ty, kdo využívají program rozvoje venkova. Tento systém by byl také snadněji monitorovaný, monitorovatelný, snadněji by se dělaly inspekce. Chci zdůraznit význam tohoto dokumentu, který nám ukazuje, jak můžeme zjednodušit současný systém ale zároveň vytyčuje i směr další reformy SZP. Are cuvântul în continuare domnul Lyon. Děkuji, pan Lyon. Děkuji. Já chci rovněž připojit blaho, slova blahopřání Richardovi, i když postavme se k tomu čelem. Kdo by argumentoval proti zjednodušení? Do určité míry je to naprosto jasné, je to samozřejmé. Otázkou ale je, jak to realizujeme. V uplynulých týdnech a měsících jsem hovořil s mnoha zemědělci na setkáních a oni říkají, potřebujeme jednodušší CZP. Ale pak říkají, ale potřebujeme zvláštní pomoc pro tento sektor, pro tento sektor. Musíme řešit tuhle záležitost, ať už jsou to aktivní nebo neaktivní zemědělci. A já jim říkám, no ale podívejte se, vy vlastně chcete větší složitost. A oni říkají, no ale ono je to důležité, my to potřebujeme. Takže mezi zjednodušením a řešením konkrétních problémů si je určitě i něco mezi. A jestliže všichni budou chtít, aby dostali všechno, tak pak CZP zůstane i nadále příliš složitá. Takže na to jsem chtěl jenom upozornit. Já jinak souhlasím, že zjednodušení by mělo být jedno z hlavních priorit reformy CZP. Otázkou však je, jak to provést. A Richard tady měl poměrně dobré návrhy. Já budu velmi silně podporovat tuto zprávu. Budu, chtěl, chtěli bychom ovšem předložit jeden nebo dva pozměňovací návrhy. Třeba v čísle 20 si nejsem jistý, s tím můžeme úplně souhlasit tady je jednodušší, jednodušší, spravedlivější. Já si myslím, že eh, to je ještě trochu otázka, ale jedna věc, o které chci ještě hovořit, to je uplatňování pravidel a postihů, které eh, za, za neplnění. Nejenom v mém vlastním státě, ale i v několika dalších byly vyjádřeny obavy ohledně nedostatku proporcionality a hodnocení toho, jestli opakované porušení těch pravidel skutečně zakládá důvod k postihu a pak samotný, samotný ten postih, jestli je to jenom procentní snížení sazby, to může být malé, malá částka pro malý eh, podnik zemědělský, ale když je to velký podnik, tak pak to bude částka obrovská. A tady žádná uměrnost už není. Čili stanovit jasně kritéria pro porušení pravidel a potom výši toho postihu. To by mělo být součástí uplatňování společné zemědělské politiky. A úměrnost či proporcionalita by měla být samotným základem stanovování eh, postihu toho, jestli se člověk dopustil nějakého přestupku nebo ne. Richard také naprosto správně upozorňuje, že bychom se měli blížit k dohodám, které spíš jsou založeny na eh, výsledku, spíš než na nějakém jenom mechanismu. A výsledky jsou daleko lepší metodou. My si nastanovíme cíle a zemědělec eh, to potom prostě uplatní spíš než jenom slepě následovat určitý mechanismus. Já doufám, že si z toho, že si to komise vezme k srdci. A konečně eh, ta EID, identifikace, to mohou podpořit. A mně se zdálo, že pokud je o tu telefonní linku, pod o tu helpline, tak eh, to si nejsem úplně jistý, jak by to fungovalo. K tomu bychom měli možná ještě nějakou poznámku. Takže až na těch pár poznámek tuto zprávu velmi podporujeme. Mulțumesc domnului Lyon și dau cuvântul domnului Nicholson. Děkuji. Děkuji, pan Nicholson. Thank you very much, Děkuji. Já chci rovněž poblahopřát panu zpravodaji. Diskuze ukázala, že všechna ta těžká práce stála za to, vznikla z toho skvělá zpráva a těší se velké podpoře. Byrokracie, ať už v jakémkoliv státě, je něco, co se těší velké pozornosti zemědělců a co by rádi odbourali. V mnoha případech je velmi těžké přijít na to, jak to správně, jak to vzít za správný konec, jak to správně realizovat. Já jsem se snažil minulý týden hovořit eh, s, ně, s někým o eh, nějakých možnostech a někdo mi řekl, pro, problém je ten zdroj těch regulací. A ty regulace samotné, když jsou příliš byrokratické, tak pak není možné, aby místní nebo regionální vlády jakýmkoliv eh, způsobem z toho mohly udělat něco užitečného, něco, co zlepší situaci. Prostě tak to je. Bohužel, i se vším, co jsme tady udělali, k tomu jenom přidáváme další vrstvy byrokracie. My to nezlepšujeme. Musíme se vrátit zpátky na začátek a skutečně zařídit, aby ta pravidla byla jednodušší pro lidi přímo v terénu. A velmi důležitá věc je definice toho, kdo je vlastně zemědělec. To se nám bude vracet v příštích měsících a letech. Máme tu Richardovu zprávu, pak Georgeovu zprávu, která bude další, ale myslím, že to bude určitě předmětem velmi živé diskuze. Jak definovat zemědělce v jednotlivých členských státech? A pak, pana Smithe, chci také podpořit, pokud jde o CPID, to by bylo velmi dobré. Jeden problém, který tady vnímám, do jisté míry národní regionální vlády, jsou příliš těžkopádné, když jde o podmíněnost. A já věřím tomu, že ten přístup je příliš restriktivní, příliš zaměřený na tresty a málo na pozitivní podněty. Jak to zlepšit? Jak nepostihovat jenom za nějakou takovou nevinnou chybičku? Někdo udělá nevinnou chybičku, a dívají se na, dívá se na něj skoro jak na zločince. V některých oblastech, v některých uh, odborech ministerstev. Ti lidé by přece měli pomáhat. A možná, že George má pravdu, nebo eh, Richardova myšlenka takového centrálního místa, to by mohlo zemědělcům pomoci. Každopádně musíme dospět do situace, kdy nebudeme věci řešit těžkopádně. Třeba u nás v regionu je taková anomálie, kdy jeden zemědělec pronajme něco na devět, půdu na devět měsíců, jinému zaplatí za to, ale pak došlo k nějakému zdvojování na základě jednotné platby. Prostě drobnost je naprosto naprosto nevinná situace, ale komise tomu nerozuměla. Samozřejmě, že když jste na 27. poschodí v Hajdola Lua, tak nemáte ponětí, takže oni by oni ani neslyš, neposlouchali a pak s tou svojí těžkou rukou prostě bouchnou do stolu a diskriminují zemědělce z mého regionu. Ale tak vylezte z toho Bruselu a podívejte se, co se tam děje. Mluvte s těmi lidmi v terénu. A oni vám řeknou, co se tam děje. A pak, když přijdete sem na výbor a my vám něco řeknete, tak ne, ne abyste vyšli dveřma a jenom se smáli a řekli, to jsou idioti, nebudeme je poslouchat. Teď máme spolurozhodování a komise nás bude muset poslouchat. A já doufám, že tuto zodpovědnost budeme brát velmi vážně a přinutíme komisi, aby nás poslouchala a aby přišla s realističtějšími návrhy. Já neříkám, nechte zemědělce eh, dělat, co si chtějí, ale ty ty kontrolní mechanismy musí být zdůvodněné. Are cuvântul în continuare doamna Clas. Vă rog. Mhm. Když chceme snižovat administrativní zátěž a zjednodušovat, tak všichni prostě hoříme pro to téma. To chceme všichni, ale dábel vězí, vězí právě v těch detailech já trošičku pochybuji o tom, že se nám to podaří, protože, jak již jsem řekla, ďábel ten spočívá v těch podrobnostech. A když se podíváme na jednotný řád, když se podíváme na jednotný trh, tak někdy skutečně Eh, správně nevíme, jak nakládat s těmi jednotlivými částmi. Co se týče jednotného tržního řádu, tak si myslím, že každý ten jednotlivý řád by měl být podroben určitému průzkumu. Pan kolega Kestringen hovoří o tom, že máme k dispozici nové informační možnosti a je třeba je využít. Poslední rok jsme hovořili také o snižování administrativní řáděže. A komise ta vytvořila z jednoho tržního řádu několik. A já jsem tehdy byla značně proti a to společně se zástupci vinařského odvětví, protože ti říkali, děláte tady nějakou konstrukci, která není proveditelná. A paní komisařka Fischer-Paul řekla, ano, výpočetní technika nám umožňuje, jak eh, v tomto pokročit. Ale zatím si ji nemůžeme dovodit. Takže z toho důvodu říkám zcela explicitně, bychom měli říci, že bychom měli využít moderní informační technologie a říci, že mě zajímá pouze jeden segment trhu, jako například obilí, tak přes Google se dostanu do tohoto sektoru a tam naleznu veškeré výpovědi. A nebo když se budu zabývat o sektorem vína, tak tam dostanu prostě veškeré informace. A to by bylo technické zjednodušení. A zde bychom měli využít tuto novou příležitost. A na závěr jednotné evropské právo. Ano, ale říkám, že my máme různé postupy, máme různé přístupy v jednotlivých členských státech. A když prostě se podíváme na různé formuláře, tak zjistíme, že jsou různorodé podle toho státu, o jaký se jedná. Musíme psát žádosti, musíme sbírat různé informace, ale prosím,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 chci podpořit eh, všechny ti, ty, kteří dnes poblahopřáli zpravodaji. Mm, my jsme si vědomi všichni toho, že je ten sektor zemědělství je tolik eh, nespravedlivý i vzhledem k těm různým specifickým rysům, eh, klimatickým a podobně. A zpravodaj se pokusil nějakým způsobem třídit eh, veškerá pravidla předpisy, které máme, které si chceme ponechat a i ty, které naopak chceme zrušit. Hmm. Já chci zdůraznit však jinou věc. Evropská unie dnes eh, obsahuje tedy, eh, se skládá ze starých států a z nových států. Eh, staré členské státy mají dlouhou zkušenost a na základě toho zavedly určitá pravidla a tato pravidla nyní se urychleně zavádí v nových členských státech. Lotyšsko uh, již, Lotyšsko již přijalo osm návrhů směřujících ke zjednodušení SZP. A jsem rád, že dva z těchto návrhů byly již odsouhlaseny a eh, další se teď vyhodnocují. Myslím si, že nyní mm, eh, s účinností Lisabonské smlouvy když mm, my sami tedy začínáme eh, ponovu, eh, tedy my, já myslím náš výbor a parlament, tak eh, si myslím, že, že větší pozornost bychom měli věnovat všem návrhům, které dostáváme na stůl. A měli bychom i přehodnotit celou řadu nařízení, předpisů, které se týkají Eh, malého počtu členských států a tyto předpisy bychom mohli vypustit, anebo to nechat na úvaze eh, dotčených členských států. Nyní, když eh, se scházím se zemědělci, tak mi říkají, vy jste jako nějaký starý strom, který je pokrytý hnilobou. A No vlastně vy byste měli tedy ho eh, sanovat, aby rostl rychleji. Já myslím, že eh, to jsou takové eh, náměty, kterými bychom se měli řídit. V každém případě v Lotyšsku zemědělci jsou rádi, že byla přijata různá opatření, která již vedou ke zjednodušování pravidel Eh, a ta stará pravidla, která již nejsou pokroková, jsou zastaralá, ta by měla být zrušena. A nová pravidla by se měla přijímat pouze, pokud to bude nezbytně nutné. To zdůrazňuji s tím, že větší úvaha, eh, u větší právo úvahy budou mít členské státy. I mm, takto eh, Eh, to vnímám, že to vychází ze zprávy a za tomu děkuji, děkuji. Grazie, onorevole. Děkuji, pane Rubixi a nyní Martin Aušlin. Ano, v mnoha bodech jsme si zajedno, když se jedná o odstranění například dvojích kontrol, anebo když se jedná o to, aby tento systém byl proporcionální protože se jedná například o označování obou dvou uší nebo se jedná o prohřešky proti životnímu prostředí. Důležitý je ten postup, který je součástí zprávy. Provádí se jak kontrola, tak poradenství. Kontrolor prostě nepřijde a nebude hrozit prostě nějakými sankcemi či postihy. To není správné. A zároveň bychom měli využít elektronické možnosti pro sbírání dat anebo eh, pro vyvolávání jednotlivých údajů. Ale jeden bod nesmíme ztrácet se zřetele. Evropský zemědělský model, ten žije z velké části z věrohodnosti. A věrohodnost a spotřebitel a také plátce daní, ty musí být schopni ji zkontrolovat. Musí existovat jasná pravidla jinak by eh, mohlo dojít k určitým potížím, protože bychom se eh, museli potom legitimovat, když budeme vydávat určité peníze na zemědělskou politiku. A ještě jedna věc je důležitá. Čím více se stáhne stát z kontrol, tím větší pravomoc budou mít soukromé subjekty. Když odstraníme některé věci, tak potom přijde na řadu obchod a řekne, já bych chtěl tuto kontrolu provádět sám, tak abych ten výrobek mohl mít ve svém obchodě. Takže může se stát, že stát pustí něco ze své ruky a přijde na řadu potom obchodník, který se chopí této iniciativy. Děkuji. Martine, pan Sikirevský. Proszę Państwa, trudno sobie wyobrazić, aby ktoś... Těž... Děkuji, těžko si představit, že by kdokoliv říkal, že je proti zjednodušení společné zemědělské politiky. A to zvlášť když je řeč o snižování byrokracie a administrativní zátěže a počtu inspekcí. Možná v budoucnu mus, bude eh, společná zemědělská politika spravedlivá, jednoduchá, transparentní, ale také efektivní. Protože jednodušší, tomu, to by mohlo znamenat, že ji úplně zrušíme. Ale ona musí stále plnit své základní funkce. takřka jsme zrušili výrobu cukru ve jménu zjednodušení, a to zejména v oblastech s těžkými klimatickými a půdními podmínkami. Protože jsme sjednotili vlastně všechny trhy a podrobili je jednomu jedinému nařízení. tím pádem někteří výrobci a někteří výrobci neví, co na ně platí. Musíme eh, dávat velice dobrý pozor, jak budeme legislativu formulovat. Očekávání různých odvětví se liší, protože naše zemědělství je rozmanité. A to jak z hlediska produkce, tak i z hlediska prostředí, v kterém eh, operují. Třeba pět hektarů vína nebo olej, to je něco jiného než hektar třeba obilnin. Pak máme také malovýrobu. Nemůžete přijít s řešením, které bude vyhovovat všem. Takže, abych to, abychom to schrnuli. Potřebujeme uplatňovat eh, zdravý selský rozum v našem zjednodušovacím úsilí. Jinak zemědělci zjednodušení, které jim předložíme, nepodpoří. Musíme zjednodušovat politiky, ale ne tímto zjednodušováním některé věci úplně ničit a odstraňovat. Děkuji, pane Sikirjevský. Souhlasím s tím, co jste řekl a nyní má slovo kolega Jarče. Anmerkung. Zum ersten äh, bin ich dem Berichterstatter sehr dankbar für... Děkuji. Mám několik stručných bodů. Děkuji zpravodaji za jeho práci, za tuto zprávu. Ačkoliv musím říci, že Pan Ashworth tady bude za chvíli skoro stálým zpravodajem. Každopádně ale nezapomeneme eh, tu práci, kterou tady odvedl. Pořád mluvíme o zjednodušení CZP. V minulosti jsme měli eh, úplně různé odlišné platby na jednotlivé plodiny a teď jde o to, abychom celý systém zjednodušili. Ovšem v průběhu let je, se byrokracie nakupila, její více ne méně. Aspoň tak tomu je v Německu, tak to, to se ukazuje v rámci podmíněnosti. My říkáme zemědělcům podmíněnost, to je něco, co nejde nad rámec evropských ustanovení. Když je splníte, nemusíte dělat nic dalšího. A v mém regionu 27 orgánů se najednou rozhodlo, že chtějí provádět inspekce zeměděl, zemědělských eh, podni, podniků nebo zemědělských usedlostí. Já jsem ani nevěděl, že jich tolik existuje. Takže jsme se museli vynasnažit, aby těchto 27 orgánů úplně neza, nebránilo zemědělcům vykonávat jejich práci, protože zemědělci musí samozřejmě farmařit, musí prostě eh, se věnovat zemědělství. Musíme rozlišovat mezi drobnými chybkami a mezi závažnými proviněními. Musíme mít systém, který umožní zemědělci napravit chybu, které se dopustili. A když řeknete, udělali jsme chybu, napravím to. Pokud máte systém, kde náprava eh, chyb k ničemu není, no tak samozřejmě ty chyby napravovat nebudete. Za čtvrté mám eh, několik pozměňovacích návrhů, které jsem dal dohromady, ale zcela jasně říká, myslím si, že ten směr je správný, ale jak to tak vypadá, tak zájmu zemědělců budeme muset pokračovat s těmito zprávami i příští rok. Já si vůbec nedokážu, že bych mohl otevřeně hovořit před zemědělci eh, o, na téma eh, transparentnost a snižování zátěže. Děkuji. Děkuji, pan Papastankos. Děkuji, pane předsedo. Oh,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 já si myslím, že tento odstavec by měl být vypuštěn. My musíme o tom všichni ještě diskutovat, ale to eh, by mělo být součástí eh, jiné zprávy o eh, SZP pro 2013. A další důležité téma, které mm, je také předmětem zprávy, boj proti byrokracii a hm, zjednodušení legislativy, to je důležité. A podle mě v žádném jiném sektoru to není tak flagrantní jako zde. Paní Klás řekla velice správně, že když se někdo podívá do Google, tak tam najde všechny údaje, eh, které se týkají obilovin a tak dále. A eh, na to řekli vlastně i pan Sikersky. Jsou Máte ale i zemědělce, kteří vůbec neumějí s počítačem. Hm, jsou to počítačoví analfabeti. Někteří hm, zemědělci si rozumí s počítači, ale řada z nich jsou staří lidé, kteří žijou někde v horách, vzdáleni eh, městům a vůbec eh, nejsou počítačově gramotní. Proto je třeba provádět takové ty eh, konzultace, eh, ti kontroloři by měli jim radit. A dále, měli bychom propojit transparentnost a zjednodušení, důvěryhodnost. Eh, to je zásadní věc a proto musíme vytvořit mechanismus, který bude i propojen s efektivitou. Tento sektor je řízen sekundárním právem a to sekundární právo je zde je velice rozvinuté. A v každém, někdy eh, dokonce i komise eh, se na to dívá pod příliš velkým drobnohledem. Jde o eh, často takové dogmatické ortodoxní přístupy, kdy se všechno zkoumá jako pod eh, mikroskopem, ale to negarantuje nějakou evropskou harmonizaci. Ne, často to znamená, že eh, mm, že to jde proti eh, těm dobrým úmyslům těch, kteří jsou iniciativní v zemědělství. To, proto je třeba usilovat o skutečnou harmonizaci. A, a my teď jako spolurozhodovací orgán budeme mít stejnou váhu jako Rada ministrů. My se nebudeme snažit o nějakou konkurenci eh, s různými dalšími eh, orgány, jako generálními ředitelstvími komise. Ne. A eh, snížení byrokracie o 25%, to je zatím zbožné přání. Ehm, my eh, jsme si tehdy dali eh, termín rok 2005, bylo to přijato v roce 2005 a ještě jsme ničeho nedosáhli. Proto musíme vyvinout obrovské úsilí a komise se musí především snažit o zjednodušování svých eh, předpisů. Děkuji, výborně, děkuji, pa, pane Papastankus, a uzavíráme tuto rozpravu a e, má slovo pan místo předseda. Punctul conține și unele referiri cu caracter general la simplificarea PAC. Pane předsedo, obecně lze samozřejmě souhlasit se vším, co je řečeno o zjednodušování SZP, ale je třeba být konkrétnější. Třeba článek 31, elektrické označování dobytka. Zde se musíme eh, i mm, bychom měli zmínit i označování tedy ovcí a kos. Jak víte, zde eh, osm delegací požádalo o zachování fakultativního charakteru elektronického, elektronického označování těchto zvířat. Hlavní argument je, že mm, takovýto předpis bude velice nákladný. A to především teď v době krize to je úplně nevhodné to zavádět také bychom se měli e, e, snažit vyhnout e, všem nadbytečným nákladům pro zemědělce. Proto přece také hovoříme o zjednodušení SZP. A vím, že názory členských států zde se hodně liší, ale já si myslím, že bychom ten problém tam měli nějak pojmenovat. Eh, účinnost tohoto nařízení již byla odložena a já nechápu, proč bychom měli ještě čekat, eh, až eh, a nepomoci zemědělcům právě teď v době krize. Děkuji. Bene. Výborně, dobře. A já chci poděkovat panu zpravodaji Ashworthovi a dám slovo zástupcům komise paní Sos van den Viver. Máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat vašemu výboru a především zpravodaji za tuto zprávu z vlastní iniciativy o zjednodušení SZP. To je důležité téma, kterým se komise zabývá již několik let. Jak jste určitě skonstatovali, na toto téma jsme vydali celou řadu sdělení. Podle nás je to práce Eh, eh, na dlouhou dobu. Ještě jsme to nevyřešili. A eh, ve zprávě mm, se dočítáme celé řady věcí, se kterými souhlasíme. Za prvé zjednodušení by se mělo týkat života zemědělců a dalších subjektů působících v sektoru. A je třeba vyvinout úsilí na všech úrovních, na úrovni evropských institucí, ale i na úrovni členských států, které také se musí pokusit zjednodušit zemědělskou politiku. A také i souhlasím s tím, že legislativa, ať je evropská či vnitrostátní, musí být jasná a čitelná, pochopitelná pro ty, kteří mají aplikovat. Podle mě tento princip je třeba mít na paměti eh, při přijímání legislativních norem a komise musí vyvinout velké úsilí, především když připravuje legislativní návrhy. A samozřejmě to musíme být na paměti v průběhu celého vyjednávání o legislativě. Tedy i váš výbor a Evropský parlament zde budou hrát důležitou roli ehm, při této reformě, protože teď již probíhá tedy eh, řádné spolurozhodování, takže vy jste zapojeni do všech vyjednávání. A nyní náměty, které vyplývají z návrhu zprávy. Zde nalezáme celou řadu myšlenek, o kterých jsme již diskutovali minulý rok s členskými státy. Jak víte, členské státy, nebo některé z nich předložili seznam 39 námětů na zjednodušení komise, nebo spíš tedy naše oddělení se vyjádřila k těmto 39 námětům během eh, prosincové rady a zde i eh, se nachází některé ty vaše myšlenky, ať jde o rozvoj venkova, eh, přímé platby nebo kondicionalitu. A již v průběhu roku 2009 jsme se snažili zrealizovat některé z těchto nápadů, ty nejsnažší tím, že jsme novelizovali příslušné předpisy v komisi nebo tím, že jsme přijali guidelines a nyní pokračujeme i v tomto roce a budeme předkládat eh, novely základních norem, ať je normy o rozvoji venkova, přímých platbách a i plánujeme novely, mm, které eh, budou přijaty, abychom eh, přijali tedy mm, ty vaše principy třeba těch menších chyb a mm, hodně se hovořilo zde o kontrolách, zjednodušení kontrol, ale je třeba eh, samozřejmě eh, eh, zůstat nohama na zemi. To znamená, musíme chránit finanční zájmy. O to jde, takže nesmíme hm, úplně rušit kontroly. Samozřejmě Eh, musí mít určitý pedagogický obsah tyto kontroly, ale na to již máme nástroje, kdy se snažíme vysvětlovat, dělat osvětu, jak aplikovat na legislativu. Máme zde i konzultační služby, které se také financují z Fondu rozvoje venkova. I mm, také bychom ale neměli směšovat poradenství a kontroly. A teď pokud jde o eh, označování zvířat. Já jsem si zaznamenala vaše náměty, na to všechno předložíme kolegům z DG Sanko. Jak víte, označování zvířat nespadá do přímé kompetence DG pro zemědělství a rozvoj venkova. A samozřejmě komise jako taková určitě vezme do úvahy vaše připomínky. Dále důležitá věc, to je příprava SZP po roce 2013. Je jasné, že pro komisi klíčová bude právě eh, tato eh, snaha ke zjednodušování. To se bude týkat celé zemědělské politiky, přípravy našich legislativních návrhů a proto bereme hm, do úvahy návrhy vyplývající ze zprávy. Často to jsou otázky spíše politické povahy a samozřejmě eh, zde je předčasné něco předjímat. Já myslím, že je dobré, že jsme mohli vést tuto diskusi o zjednodušení a teď v příštích měsících určitě ještě bude řada příležitostí nejenom pro diskuse, ale i pro praktickou realizaci. Děkuji, pane předsedo. Výborně, děkuji komisi a nyní dám slovo Richardovi eh, Ashworthovi. Eh, závěrečné slovo, prosím. Uh, <clears throat> chairman, thank... Děkuji, pane předsedo. V první řadě chci poděkovat kolegům za jejich vřelá a povzbudivá slova. Možná vás nepřekvapí, že v uplynulých měsících jsem oslovil zemědělce, zemědělské organizace a nepotkal jsem nikoho, kdo řekl, chci víc byrokracie. Evidentně je tady téma, které se stále vrací. Ano, samozřejmě máme tuto vůli k omezení administrativní zátěže a byrokracie, ale když jsem se pak eh, těch zemědělců ptal, ano, ale prosím nás můžete mi uvést nějakou konkrétní věc, o které byste chtěli hovořit? Tak prostě si zavládne ticho. A to je ten problém. Máme chuť, máme vůli zjednodušit CZP, eh, ale jak to uděláme, to už je něco jiného. Jsou tu ale dvě věci, které vyplývají z dnešní diskuze velmi jasně. Za prvé, já jsem dříve řekl, že potřebujeme změnit tu kulturu v zemědělství, čili ten celkový přístup. SZP by měla být založena na výsledcích, jak jsme říkali. Měla by být outcome driven. A Jim to tady podal v, eh, jaksi v pojetí cukru a byče. To je taky zajímavé. Albert des hovořil o disproporčních postizích. A opravdu existují doklady o tom, že některé orgány regulují příliš striktně. Na straně druhé společná zemědělská politika musí být přístupnější mám mnoho různých podnětů přímo od zemědělství, kdy se tam jak třeba dostanete určité pokyny nebo rady s implementací. A ty odpovědi jsou velmi sporé. Já jsem tam dal ten termín helpline, ale myslím tím prostě vůbec věť více rád, více pomoci. Existuje také taky rozdíl v tom, jak jednotlivé členské státy to interpretují, tedy nové státy a e, stará Evropská patnáctka. Je tu e, také jednotná platba na plochu. To určitě také, určitě také vyvolá řadu problémů. Velmi sympatizuji s označováním ovcí, ano, to je nepochybně správné. Já jsem ovšem nechtěl napsat zprávu, která se bude specificky vyjadřovat k těmto otázkám proto, že na to zaprvé ani není prostor. Ale ošetřit to tím, že legislativa by měla být uměrná riziku. Komplikací je však to, jak laskavě řekla komise, je, že je to záležitost průřezová, která jde napříč několika rezorty. DG Sanko, životní prostředí. V konečném důsledku bude muset reforma zemědělské politiky, bude muset zemědělská politika velmi silně bojovat, aby dosáhla na nějaké finance z evropského rozpočtu. A proto míra transparentnosti a důvěry lidí, že skutečně je tato politika něčím, co uh, má nějaké výsledky hmatatelné, to je to, co vydláždí cestu k úspěchu. Takže podmíněnost musí být tím základním stavebním kamenem. Specifická opatření Těmi se ale bude zabývat George Lanz ve své zprávě. Já jsem chtěl pouze nastínit ty všeobecnější principy. Já jsem vděčný všem kolegům za jejich pomoc. Děkuji vám. Bene, credo che abbiamo... Výborně. Já myslím, že skutečně to se nám povedlo, tato diskuze, a připomínám všem, že termín pro předložení pozměňovacích návrhů je 24. únor ve 12 hodin. 24. únor 12 hodin, tedy pozítří ve 12. A e, zprávu přijmeme 17. března. Budeme hlasovat 17. března ve výboru. A nyní si uděláme desetiminutovou přestávku a budeme pokračovat v 17.10 a e, skončíme schůzi se zprávou LFOL, změny klimatu. Comandante Supremo, how are you? Your farmers is okay? Proviamo a riprendere. Budeme eh, pokračovat. Abbiamo Bene, allora riprendiamo la nostra A budeme pokračovat eh, se schůzí. Já se omlouvám za e, tu přestávku, ale my jsme měli takový problém s, tak, e, ještě s tou havárií. A takže pan Lefol mm, měl spoždění a teď už jsme všichni kompletní. Bod 7. agrikul eh, zemědělství, pardon, zemědělství Evropské unie, změny klimatu. Spravodaj eh, Stefan Le Foll. Již několikrát jsme řekli, že to je strašně významné téma, eh, které vzbudilo zájem u všech členů výboru, kteří intervenovali, takže máme 243 pozměňovacích návrhů z tohoto důvodu. A zde budeme muset požádat pomoc komisi a já děkuji komisi, že jsem přišla. Paní Miriam Drissen přišla za komisi. Vítejte. A hned dám slovo mm, k tomuto bodu panu Le Foll, který téma uvede a poté zahajíme diskuzi. Stefane. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám za spoždění ještě jednou z důvodu mm, problému na železnici. Důvod všichni znáte, to byl dramatický důvod, ale mm, nakonec se mi podařilo dojet do Bruselu díky mm, asistentovi pana Deši, tedy vynikajícímu řidiči, který mě sem dostal v čase. Pane předsedo, jak jste řekl, eh, pokud jsem pochopil, tak ne všichni dostali překlad, eh, takže budeme muset eh, počkat, až všichni se budou moci seznámit se zprávou v překladu. Dnes máme v 243 pozměňovacích návrhů a myslím si, že eh, můj cíl bude teď omezit počet návrhů a zároveň se pokusím u těch konkrétních významných bodů nalézt nezbytný kompromis. A to především mám na mysli otázku, která se týká eh, vývoje eh, modelů eh, zemědělské produkce. O to právě jde. A je třeba, abychom zrovna na tomto tématu se dohodli na kompromisu, abychom mohli mm, mm, pro účely další diskuze o reformě po roce 2013, abychom mohli předložit návrhy, které budou inovující a zároveň které připraví budoucnost evropského zemědělství. Tyto dva cíle si stanovím a máme zde několik řadu pozměňovacích návrhů, kde e, e, určitě jde o témata, ke kterým se ještě vrátíme do budou, v budoucnu. A také si myslím, že eh, to téma tedy, jak přispívá eh, zemědělství k eh, změnám klimatu. A teď, když se na to podíváme globálněji, tedy jak vlastně zemědělství se může vypořádat s ekologickými výzvami 21. století, to je pro parlament významný akt, Eh, protože to bude předcházet eh, eh, zprávě pana Leinena o budoucnosti zemědělství po roce 2013 a říkám hned teď, že se budu snažit o nezbytné kompromisy v diskuzi a také skutečně bych chtěl omezit počet pozměňovacích návrhů, protože Každý z nich je velice významný a určitě společně budeme schopni to očistit a jít k jádru věci pouze. Děkuji všem, kteří předložili pozměňovací návrhy, kteří se zúčastnili a nyní zahájíme diskuzi o meritu věci. A já myslím, že asi nejlepší teď bude, když já si vyslechnu vaše příspěvky a vezmu do úvahy výstupy z dnešní diskuze a omlouvám se ještě jednou za spoždění, ale eh, nemohu za to. Děkuji. Děkuji, Stefane. A nyní zahajujeme rozpravu. Eh, zde máme celou... Eh, a chtěl bych rád, abyste řekli, pokud chcete slovo, a já tady mám již na seznamu pana Stankose. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, Děkuji, pane předsedo. Já patří mezi ty, kteří se domnívají, že zemědělství již teď přispívá k boji proti změnám klimatu, protože zemědělství je součástí eh, té stránky řešení a ne problému změn klimatu. Nicméně musím zdůraznit, že dopad změn klimatu na zemědělství je nepříznivý a je to neuměrné. Zemědělství tedy musí být součástí těch opatření, která budou na straně eh, řešení. Vy jste to řekl, pane předsedo, také i Mm, na jihu Evropy eh, důsledky změn klimatu a dopady na zemědělství, to již je viditelné všechno. Eh, to není problém zítřka, ale to je problém již dnes. A poslední věc se týká financování. Víme, eh, mm, jaká je výchozí premisa. Víme, jaká jsou pravidla, to znamená eh, to, že je třeba, aby eh, respektovali eh, pravidla, což znamená finanční náklady. A zdroje v rámci druhého pilíře nestačí. Určitě budou ještě méně stačit teď po roce 2013. Je to tedy velice eh, citlivý sektor, je třeba do něj vložit další zdroje a řekl bych, že je třeba eh, tyto zdroje hledat v rámci horizontální politiky ochrany životního prostředí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Bez pochyby zemědělství nejenom, že je součástí problému, ale také i řešení. Pan Tabaji, Tabaji chce slovo. Rendkívül fontos ez a jelentés. Pane předsedo, tato zpráva má obrovský význam, jakož i veškeré reformy společné zemědělské politiky. My hledáme argumenty, neboť po roce 2013 by mělo být jasné, z čeho bude vycházet společná zemědělská politika. Jeden z nejdůležitějších úlohů SZP je bod proti změně klimatu. A vše, co je součástí této zprávy, je skutečně významné. To, o čem hovořil řecký kolega, to se skutečně vztahuje jak na zemědělství, tak na turismus, na cestovní ruch. Zemědělství rovněž samo přispívá ke globálnímu oteplování. Podívám-li se na globální údaje a zjišťuji, že jak doprava, tak zemědělství přispívají 13 ohledně emisí CO2, ale například i NOx Oxidy dusíku hrají důležitou roli. A co je důležité, je vodní hospodářství. To bude mít čím dál tím větší roli v budoucnosti. A z toho důvodu jsem chtěl, aby zpráva zmiňovala také to, že Veřejné statky by měly mít čím dál tím větší význam, protože dnes nejsme schopni skutečně říci, co vlastně dělci, kolik to stojí. V Bádensko-Wertenbergsku dostane země dělec dostane 250 euro v případě, že snižuje hodnoty nitrátů. A to tehdy, když produkuje v oblasti nějaké vodohospodářsky chráněné oblasti. Čili my neznáme hodnotu těch eh, veřejných statků mnohdy. V každém případě je eh, třeba jak na úrovni společenství, tak na regionální úrovni eh, postupovat eh, proti takovýmto klimatickým změnám. A já bych chtěl pogratulovat eh, panu zpravodajovi za vypracování této zprávy. A ještě jednou zdůrazňuji, je důležité, aby při reorganizaci společné zemědělské politiky jsme zdůrazňovali, že boj proti klimatickým změnám je nesmírně důležitý. Grazie, onorevole Tabaji. Děkuji, pane Tabaji. Pan Martin. Martin. Já, ich darf dem Berichterstatter auch Ano, já také gratuluji panu zpravodajovi a to zcela srdečně je mnoho poexistujících návrhů, ale to nesouvisí s tím, že ta zpráva není dobrá. Ba právě naopak ukazuje to, že existuje obrovský zájem o toto téma a že se s ním musíme zabývat velmi intenzivně. To bude mít přeci důležitý dopad na zemědělcí v následujících desetiletích. A téma je spojeno se společnou zemědělskou politikou a její reformou. Není to pouze otázka druhého pilíře, třetího pilíře, ale je to centrální otázka. Zemědělství je součástí také problému klimatických změn což znamená, že si nemůžeme zjednodušovat situaci a říci, že změna klimatu se pouze týká zemědělství. Ne, zemědělství je někdy také způsobuje. Předložili jsme několik pozměňovacích návrhů. Musíme se zamyslet na globálním dopadu zemědělství. Musíme se eh, zamyslet nad tím, jak vysoké jsou dopady například dovozy soji jako krmiva pro zemědělství. Musíme se eh, také zabývat zničova, eh, ničením pastvin a luk. To všechno patří také do klimatických změn. Co se týče krmiv, eh, tak tady musíme nalézt novou orientaci. Ale má to také co dočinění eh, že musíme zachovávat také zelené plochy, protože ty jsou důležité. A rovněž důležité jsou také mokřady, protože eh, ty někdy uvolňují takové ty základní látky, které jsou důležité. Také regionální eh, okruhy musí být uzavřeny v rámci zemědělství, což není vždy tak jednoduché. A zamyšleme se také nad tím, že bychom měli eh, také snižovat eh, CO2, emise CO2. To už se souvisí s intenzivním zemědělstvím a nasazováním dusíku. A ještě jeden bod, eh, který bychom chtěli zapojit do diskuze. Když hovoříme o zemědělství jako dílčím řešení klimatických změn, tak eh, musíme si uvědomit, že bioplyn, tak jak ho užíváme, jako formou zpracování například obilovin eh, není co nejlepší přístup. Musíme se spíše zabývat biomasou a využívat také zbytkové látky ze zemědělství. Právě zde spočívá určitý eh, potenciál. Nekoncentrujme se například eh, na určité pohonné hmoty z obilovin. V mnoha bodech se určitě shodneme s panem zpravodajem. Tato zpráva bude určitě koncensuální zprávou a já si myslím, že jde o to, aby diskuze na téma zemědělství postoupila kopředu. Nesmíme říkat, zemědělství nemá co dočinění s klimatem. Ba naopak, zemědělství se musí účastnit této diskuze. A musíme se snažit snižovat emise které vedou ke změně klimatu i v zemědělství. Děkuji. Děkuji, Martine, pan Ashworth. Uh, Pane předsedo, děkuji vám. Souhlasím s dalšími kolegy, kteří říkají, že odvětví je buď součástí problému nebo součástí řešení. Klimatická změna to je příležitost pro zemědělce. A zemědělství si může vytyčit úkol, být řekněme, uhlíkově neutrální. Jen málo odvětví může takový cíl vůbec mít. Ale k tomu potřebujeme technologii. A bohužel jsme často necháni na holičkách národními vládami a také evropskými orgány, protože zdroje vynaložené na výzkum a vývoj nestačí. Můžeme to podložit i konkrétními od, podklady, ale jak budeme provádět audit? Kde jsou ty veřejné informace, které potřebujeme? Jak můžeme změřit dopady jednotlivých eh, kroků? Když chceme být opravdu uhlíkově neutrální, jak to můžeme změřit? Bez dalšího výzkumu a rozvoje těžko. Proto součástí zprávy tohoto typu musí být zdůraznění, a já vím, že to děláte v sedmičce, devíce a jedenáctce, ale musíme specificky hovořit o výzkumu a rozvoji, což je velkou součástí toho celkového řešení. Děkuji. Grazie, Richard. Děkuji, eh, Richard. Albert. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. A srdečně děkuji také panu zpravodajovi za tuto zprávu která jistě podnítila některé diskuze. Myslím si, že by bylo dobré, abychom do této zprávy nezapojili půdu, protože to je obvykle národní záležitost a ne evropská záležitost. Já jsem k tomu častěji hovořil. Hovořil jsem častěji kriticky na téma změna klimatu. Budu kritický i dnes. Mně je zcela jasno, a tady sleduju stejnou linku jako pan zpravodaj, že musíme se surovinami zacházet co nejšetrněji. Ale čím více mám informací ohledně změny klimatu, tak tím méně některým zprávám věřím, zprávám vědců. 19.12. pan doktor Santa řekl, že došlo k falšování údajů, takže jsem o to skeptičtější. Ale my nesmíme vyvozovat špatné závěry. Když se podívám na Špígel online, který je spíše levicově zaměřen, tak si tam přečtu, že v Německu v následujících desetiletích asi 53 milionů eur se vydá na foto, foto fotovoltaiku. To jsou prostě ohromné kapitálové prostředky a to bychom si vůbec neměli ani dovolit. Musíme přeci vědět, jak budeme využívat pokud možno nejúčinnější energie s co možno nejnižší emisí CO2. A potom ještě další chybný vývod. U nás se vyrábí bioplyn tady se vyrábí také kukuřice na siláž a ze 100 hektarů kukuřice na siláž se pouze 90 hektarů Eh, používá na vlastní energetiku a ten zbytek, ten se víceméně vyfouká do vzduchu. Takže diskutujme o tom ještě pečlivě, tak abychom vycházeli ze solidního základu. Nedávno jsem také řekl, že od roku 1989 mám ve svém vlastním zemědělském podniku meteorologickou stanici a každých 10 minut se tam celý 24 hodin měří teplota. A já si myslím, že tady jasně vidíme, že za posledních 20 let se ta teplota skutečně zvýšila ale já nevím, jak to souhlasí potom také s těmi metodami, které dostáváme oficiálně. Ke změně klimatu docházelo vždy. Děkuji vám. Be interessante. Velice zajímavé. Děkuji, Alberte. A nyní má slovo paní Reimers. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu zpravodajovi za eh, tuto zajímavou zprávu. Je tady celá řada pozměňovacích návrhů, které se ubírají správným směrem. Prognózy změně klimatu nejsou vědecky dokázány. Spočívají v různých pramenech a v různém hodnocení. Prognóza znamená vždycky hodnocení, to není skutečnost. A jak bylo řečeno předřečníkem jsme svědky toho, že některé eh, prognózy jsou velmi chybné. Tato diskuze je velmi emocionální právě pro zemědělce a v našem výboru Agri by jsme se měli snažit o věcnou diskuzi. Ale samozřejmě musíme udělat eh, pro ochranu klimatu hodně. Já trošičku lituji toho, že ve zprávě se nehovoří o efektivitě, protože Zvýšení účinnosti v důsledku používání nových technologií je přeci dobré protože budeme potřebovat méně energie, méně chemie a méně vody a tím pádem i to znečišťování bude nižší. Buďme teda inovativní a používejme nové technologie a to by mělo být součástí zprávy. Grazie, Remers. Děkuji. George má slovo. Eh, president. Děkuji, pane předsedo. Já na úvod chci Stevenovi také poblahopřát k jeho zprávě Myslím si, že většina řečníků tady správně načrtla, pokud je o budoucí reformu eh, politiky, společně zemědělské politiky, takže klimatické změny musí být nedílnou součástí jakéhokoliv řešení. Je to naše velká výzva. A je jasné, že i z hlediska samotného odvětví je důležité zohlednit vědecké poznatky. Hovoříme o emisích průmyslu a emisích eh, každého odvětví a jejich snižování. To je důležité. Ale v první řadě může hrát zemědělské odvětví velkou roli v zachytávání eh, uhlíku, protože zemědělské plodiny, eh, rostliny vlastně zachycují uhlík. CO2. Takže když hovoříme o tom, jak CO2 ovlivňuje zemědělství, tak často zapomínáme na tento aspekt, na to, že zemědělství přispívá každoročně k vázání obrovského množství CO2. Když se na to díváme z hlediska omezování emisí, pak jde zejména o tom, abychom vyrobili více z méně vstupů. A o to se snažíme už delší dobu, to znamená méně hnojiv, méně energie, méně vstupů, do, které jdou do té produkce a více výstupů. To musíme dá, nadále zdůrazňovat. Do budoucna se zdá být velkou výzvou zemědělství růst populace, růst poptávky z rozvojových zemí, které budou bohatší. A přitom máme pořád stejně půdy nebo méně v důsledku klimatických změn, méně vody, méně energie. To je obrovská výzva, které musí zemědělství čelit. A od 2013 dál musíme tuto výzvu brát ve všech našich politikách velmi vážně. Musíme se s tím vyrovnat. Já doufám, že některé z těchto bodů se nám podaří zapracovat do té zprávy. Děkuji vám. Grazie, Giorgio. Děkuji. Eh, pan Aňo. Děkuji. já v tom vždycky vidím něco trochu jiného. Na posledním zasedání jsme měli prezentaci o metanu. A v té prezentaci nám bylo řečeno, že pokud chcete, aby kráva produkovala méně metanu, musíte jí eh, krmit koncentráty. A na konci byl potlesk. Ale já nevím, jestli si výbor uvědomil, co to znamená. Že jim nemůžeme už dávat trávu a seno že abychom omezili metan v atmosféře, nemůžeme je krmit těmito tradičními potravinami. Metan je 0,0000002%. Z čehož asi 2% jsou eh, z, ze zvířat eh, z hospodářských. Takže zapomeňme na to v té zprávě. Také jsme slyšeli prezentaci o CO2. A tam jsme viděli nějaký mechanismus, který bude pumpovat CO2 zpátky do země. A jistě víte, že podobné mechanismy nefungují. Ono se to potom, my to používáme eh, třeba na ten kal a podobně a ono se to potom zasekne nebo se to vrátí, takže nechme to tam, nechme to v atmosféře, ať si to užívají rostliny. Údajně nás vědci přesvědčili, že tu máme lidmi způsobené oteplování a že za to může CO2. Ale ti vědci nyní začínají mít trošku problém třeba v Norfolku, kde je University of East Anglia a tam je eh, odbor na výzkum klimatu, ale bohužel celá řada eh, e-mailů, které si posílali, se dostala na veřejnost a tam byli vědci žádáni, aby ničili data která eh, ukazují, že se klima ochlazuje. Můžeme věřit takové vědě? A je to ještě horší, protože tyto údaje, které byly upravené, manipulované a zdeformované, se pak dostanou do něčeho, čemu se říká IPCC. Dvě drobnosti, ke kterým tam došlo. To, ta jedna zpráva, která říkala, že pětkrát, že není žádné rozpoznatelné působení člověka na klima. Ale to se pak nahradilo, těchto několik zpráv se nahradilo jinou zprávou, která říkala pravý opak. A od té doby je to oficiální politika. A my pak žijeme e, na základě naprosté lži. A přitom vedoucí představitel té čtvrté zprávy říká, že o tom věděl a že tam vědomně Eh, dal naprostý nesmysl, že se himalajské ledovce za 30 let úplně rozpustí. Takže připomeňme si prosím, že ta věda je eh, vratká a měli bychom nechat skutečné vědce, eh, aby bádali, aby nám dávali údaje a uchraňme si energii, ušetřeme si ji na něco důležitějšího. Grazie, onorevole. Děkuji. Eh, pan Dot má slovo, prosím. Thank you. Paní Dot. Děkuji. Tři prosté postřehy. Někdy, když poslouchám debaty o klimatických změnách, tak tady souhlasím s Georgem, že někdy úplně zapomínáme že zemědělství je obrovským vlastně zachycovačem CO2 a tím pádem přispívá k ni nižším emisím. Ale my často, když hovoříme o klimatických změnách, tak se z toho stane emocionální diskuze. Pak již nehovoříme na základě faktu. A když jsem sama promlouvala s různými zemědělci v Severním Irsku, tak oni mají pocit, že my v parlamentu a v komisi zavádíme legislativu, která možná potřebuje hlubší vědecké podložení. A já apeluji na to, abychom investovali do výzkumu a rozvoje, abychom se přesvědčili o dopadech různých postupů, než uspěcháme další legislativu, která bude nákladná pro zemědělce, nákladná pro vlády, bude nákladná pro všechny daňové poplatníky. To považuji za velmi důležité. Dnes jsem tu byla svědkem velmi emocionálních projevů a když si třeba řekl, že by to měl být základní kámen nové SZP. A já si myslím, že eh, ne, že základním kamenem CZP by měla být produkce potravin pro větší populaci tak, aby zemědělci prosperovali a abychom zároveň chránili životní prostředí. Nenechme se unést, poodstupme trošku, podívejme se na fakta a než budeme překotně eh, vytvářet novou legislativu, investujme předtím do výzkumu a rozvoje, abychom s tou věcí mohli skutečně nějak posunout, pokročit vpřed. Děkuji. Kristof. Kristof Bešu. Máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve eh, myslím, že bohužel otázka změn klimatu je realita a já zde vycházím z různých eh, Eh, schůzek a setkání, eh, třeba které se eh, týkají tedy pstruhů, velká umrtnost ryb, to je dramatické a to jsou objektivní poznatky, nebo když se podíváme do horských oblastí, tam vidíme, jaký je vývoj vegetace v různých výškách a tato otázka, tedy oteplování planety, No, musím, to je otázka, eh, ke které musíme zde ve výboru eh, přistupovat velice citlivě, abychom nestigmatizovali ty první primární oběti. Já zde děkuji Stefanovi za zprávu, určitě budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích. A eh, já jenom bych chtěla, abychom se zamysleli nad dvěmi věcmi. Eh, takže ty limitace, které uvalujeme zemědělcům ve jménu boje proti změnám klimatu, znamená to, že ještě budeme omezovat zemědělské plochy? Eh, globální bilance, pokud jde o e, změny klimatu a světové zemědělství, to se nezlepší, když tady budeme mít méně zemědělců v Evropě a více jich bude jinde. A takže třeba pokud jde o VTO, tam říkáme, nemáme jít příliš daleko s liberalizací, ale to tež platí i pro reformu zemědělské politiky. Je třeba i zde, mm, aby byla dána reciprocita. To znamená, když nějaké produkty, nějaká produkce nerespektuje ekologické normy, tak se to nemá sem dostat do, na, na náš kontinent. A protože my zde tedy potom e, vlastně nahráváme těm, e, kteří nerespektují ekologické normy a ještě zhoršují životní prostředí. Příklad e, třeba brazilské hovězí o tom se hodně hovoří. No to způsobuje, že tam kvůli tomu odlesňují eh, pralesy a to znamená, že se vlastně snižuje ta možná absorpce uhlíku a znamená to i velké náklady na přepravu toho, toho vězího a to má velký dopad na tu globální bilanci oteplování eh, planety a třeba u nás ve Francii my dovází, dovážíme asi 10 tisíc eh, tun eh, hovězího a eh, my hovoříme, že u nás musíme snížit chov dobytka a a Francie by měla si, no vidíte, my tady se snažujeme snižovat emise, ale tady globálně se to ještě zhorší na celé planetě. Mm, a je třeba, abychom tedy vzali do úvahy tu světovou dimenzi, aby to bylo všechno tak, jak má. Podle mě tato zpráva nejenom, že je důležitá, mm, protože dělá takovou osvětu, ale e, zároveň to nám musí posloužit jako takový prostředek, až se budeme zabývat jinými tématy, jako světový obchod, e, protože často my se na to díváme příliš evropsky a zapomínáme, že jde o globální oteplování a že je třeba se na to podívat z pohledu globální bilance oteplování planety. Bene. Výborně. Já myslím, že to byla výborná rozprava. Chci poděkovat Stefanovi Lefolovi. A zde my eh, ve eh, výboru bychom neměli teď vstupovat do detailů, protože to eh, byl předmětem workshopu, ale zde je třeba zdůraznit pozitivní roli zemědělství v boji proti, říkal Stefan. A nyní dám slovo komisi zde máme Miriam Driesen z DG Agri a poté znovu ještě dáme eh, za eh, mikrofon panu Stefanovi Lefolovi, aby přinesl závěr. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Komise bych chtěla poděkovat zpravodaji za návrh zprávy. A my eh, jsme si vyslechli její prezentaci Eh, již potom i na eh, ITRE a potom i zde dnes opakovaně, takže je to velice významná zpráva. A mm, mm, já nebudu zde otevírat tu diskuzi, zdali zemědělství je spíš na straně problémů nebo řešení, ale eh, mm, zde Eh, víme, v Kodani jsme to i slyšeli, že eh, my nespoříme dostatečně s energiemi, jak bychom měli, to je problém. Je třeba tedy k tomu přistoupit faktograficky. A podle různých a četných analýz a zpráv, které máme, ať vědecké zprávy, nebo jak říkal pan Deši před chvíli, i podle toho, co nám říkají samotní zemědělci v terénu, tak je jasné, že již teď zažíváme velké důsledky, zažívá je zemědělství. A šla bych ještě dále, než před chvílí pan řecký poslanec, který hovořil o problémech některých zemí na jihu. Samozřejmě, ano, tam ty problémy jsou reálné, ale také již vidíme i dopady i v těch severských zemích, spíše na sever. Eh, to znamená, to jsou ty eh, srážky velké. Například Spojené království dva roky po sobě zažilo záplavy, kdy dochází k sesuvům půdy, k erozím půdy a je pravda, že zemědělství a i další sektory jsou tomu vystaveny. Také již zažíváme dopady pokud jde o nemoci, které se šíří směrem na sever kvůli eh, některému hmyzu, a potom ty eh, dopady samozřejmě se liší podle jednotlivých regionů, ale já bych spíše řekla, že to je otázka času. A je teď na nás, abychom eh, předvídali budoucnost, protože samozřejmě zemědělci potřebují čas na adaptaci. Zemědělství, kromě těchto dopadů, tak také i eh, Eh, zemědělství eh, je efektivní, pokud jde o eh, tedy CO2 i pokud jde o další mm, skleníkové plyny. Zde když došlo k velkému úsilí, k velkému pokroku a celá řada lidí zapomíná na to, že zemědělství po celé období, kdy platilo Kyoto, tak snížilo své emise o 20 v Evropě. Je málo sektorů, málo regionů na světě, které by se mohly chlubit takovým poklesem emisí. Avšak je třeba i uznat, že toto snížení eh, nenastalo díky mm, úmyslné politice boje proti Eh, změnám klimatu. To je díky různým rozhodnutím v rámci eh, zemědělské politiky, ať jde o decoupling, ať jde o nitráty, o dusičnany. A eh, zde vlastně tyto, tato různá opatření byla přijata pro jiné účely, ale vedlejší účinek byl pozitivní dopad na emise i v rámci health checku. Uvidíme, co ještě můžeme více udělat do budoucna. A někteří z vás eh, hovořili o eh, zachycování nebo střebávání uhlíku a jaký pozitivní vliv na to mají lesy a zemědělci, zemědělství. Zde hm, s tím zcela souhlasíme v komisi. My hm, E, jsme ale nemůžeme, my zde nemůžeme usnout na Vavřínech. To určitě ne, protože, jak jsem řekla, ty dopady budou horší a horší. A nejsme si jisti, že vše, co vedlo ke snížení emisí v posledním desetiletí, ne, v posledních dvou desetiletích, že to přetrvá a bude to trvat dále do budoucna. Všechno může naopak se zase změnit a proto si myslím, že zemědělství, stejně jako další sektory, by se mělo snažit snižovat emise skleníkových plynů. Je třeba vyvinout maximální úsilí, aby zemědělci se mohli adaptovat, aby mohli čelit těmto dopadům a aby mohli anticipovat, předjímat budoucí dopady bude třeba i maximálně zmírnit eh, emise skleníkových plynů s tím, že zároveň je třeba plnit další velký eh, cíl, který má plnit zemědělství, a to je eh, živit planetu. Víme, že čím dál více a více budeme mít lidí, které třeba živit. A potom je to otázka zachycování uhlíku. A ještě abych se vrátila k některým těm aspektům ve zprávě. A komise, víte, v minulém roce eh, zveřejnila dva pracovní dokumenty o adaptaci, o zmírňování mm, eh, dopadů změn klimatu a hlavní myšlenka, kterou nacházíme i ve vaší zprávě, je, že je třeba eh, přijmout integrovaný přístup Změna klimatu to není nějaké módní téma, o kterém se čas od času hovoří eh, jen tak. Ne, to je věc, eh, kterou je třeba se zabývat globálně v zemědělské politice vzhledem i k ostatním cílům. Nejenom, že musíme budovat synergie, ale je máme zde celou řadu opatření, která umožní zemědělcům lépe produkovat, lépe se adaptovat, být více finančně efektivní a zároveň je třeba i zajistit eh, synergický účinek spolu s jinými cíly, ekologickými cíly, ekonomickými, sociálními a tak dále je zřejmé, že budeme muset dohloubky hovořit o tom, jak lépe zajišťovat zachycování uhlíku v půdě. Jaký typ půdy, jak využíváme půdu. Víme, že zde máme typy využívání půdy, které absorbují více než jiné. A jaké mm, zemědělské postupy chceme rozvíjet, které naopak chceme omezovat. Co dělat s těmi eh, mokřady, jak Eh, může biologické zemědělství k tomu všemu přispět, včetně lesu. Je třeba i efektivněji působit na spotřebu energií. A když budeme spotřebovat méně fosilních energií, i když samozřejmě ještě se bude muset používat tyto energie, ale e, je možné je e, používat lépe a produkovat i jiné druhy energii, tak abychom nebyli tak závislí na těchto fosilních zdrojích, e, které způsobují nejvíce emisí. Dále výzkum nám říká, že je třeba ještě prohloubit základní výzkum, DG Agri, DG Výzkum, Věda eh, a další instituty, ústavy ve vašich státech pracují na těchto otázkách. Je zde celá řada vědců, kteří se tomu věnují. A je zřejmé, že eh, výsledky přicházejí a budeme je dále eh, rozvíjet. Také je třeba předávat hm, výsledky výzkumu všem dotčeným subjektům, organizacím, včetně zemědělců. Je třeba jim radit a spotřebitel. Ten je také zásadní. Zde třeba označování eh, produktů. Eh, tomu se nevyhneme. Všichni jste viděli, mm, jak eh, ty hypermarkety začaly teď také označovat ty výrobky podle toho, jak přispívají k změnám klimatu. Takže, ale zatím to je metoda, která není kalibrovaná, je to jejich vlastní metoda a mm, je mm, tedy zcela normální, že spotřebitel se o to zajímá a přemýšlí. A proto je třeba něco vytvořit, něco spolehlivého, nějaký spolehlivý systém. Také i je třeba rozvíjet spolupráci mezi členskými státy, protože již probíhá lokálně, regionálně celá řada zajímavých věcí. A nakonec další aspekt, o kterém jste hovořili, je mezinárodní obchod. Samozřejmě to, čemu se říká carbon leakage, to je to, že ty firmy se přesunou tam, kde ty normy nejsou tak tvrdé. To je důležitá věc. Pokud eh, my se budeme snažit, tak eh, eh, náhodou, nebude to znamenat, že někde jinde se to bude vyrábět totež, ale s většími emisemi. V Kodani to eh, jsme byli vystaveni velkým atakům některých vývozních zemí, které nechtějí, abychom se zajímali o tyto věci u nich. Takže tyto mezinárodní aspekty jsou také podstatné. Závěrem říkám, žádné zázračné ideální řešení nebude. Je třeba se na to podívat globálně tak abychom měli dynamické zemědělství, které bude čelit všem výzvám, bude řešit všechny problémy, včetně zemědělské produkce, ale udržitelným způsobem. A proto je třeba zlepšit i efektivitu využívání našich zdrojů, ať je to energie, voda, přírodní zdroje. Všechny analýzy nám ukazují, že evropský spotřebitel je připraven podporovat evropské zemědělství, platit za něj buď přímo um, jakožto spotřebitel tím, že si bude kupovat tyto, tuto produkci, anebo i nepřímo přes komunitární rozpočet či národní rozpočet, ale je ochoten toto učinit, pokud to povede k udržitelnému rozvoji zemědělství ve světle boje proti změnám klimatu. Víte, že jak i to řekl předseda Barroso, to je zásadní otázka. Řekl to pan prezident Van Rompuy nedávno, i to řekl eh, pan komisař Sirlos před vámi, když tady byl na slyšení. Takže to bude jeden z uhelných kamenů naší budoucí reformy SZP. Děkuji. Bene, molto bene, grazie. Děkuji, děkuji komisi a nyní Závěrem Stefan Lefol. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem, kdo si vzali slovo. Zde jsme slyšeli několik eh, příspěvků, eh, které se eh, týkaly takového spochybnění změn klimatu. Pokud někdo neprokáže opak, tak podle toho, co i řekla komise pan Baroso, všichni šéfové hlavy států všechny, všichni šefové vlád v Evropě, v Kodani především to říkali, a již léta, léta. E, a pokud náš výbor je schopen vyvrátit a spochybnit všechny tyto politické názory Evropy, tak no, to je tedy e, velký challenge, jak se říká anglicky, ale velice riskantní. To je třeba si uvědomit. A um, tak, jak to řekla zástupkyně komise, my nejsme schopni říci, proč chceme určitou zemědělskou politiku. Proč? Poněvadž zemědělství může být zároveň řešením pro ekologii z globálního pohledu a já vám přeji hodně odvahy, abyste zítra potom vysvětlili, že je třeba zachovat rozpočet na zemědělství v, tomto, v této podobě. A teď je to přece v našem zájmu, protože my všichni obhajujeme zemědělství. My musíme umět odůvodnit zemědělskou politiku. My musíme být schopni odpovědět na tu otázku potřeby potravin v Evropě, na světě. Musí to být zemědělství, které bude i reagovat na ekologické problémy v Evropě i ve světě a zároveň to musí být zemědělství, které bude nabízet i eh, určitou perspektivu budoucna eh, zemědělcům. Ti, kteří jednají se zemědělci, já s nimi jednám často, jaká je perspektiva, kterou jim Evropa dává? Je to pouze to, že zde půjde o eh, nějakou obecnou hospodářskou soutěž konkurenci, že budeme ti nejlepší na světě jen tak, bez ničeho. A, e, e, ale my musíme přece zorganizovat to zemědělství, aby bylo ekologicky, ekonomicky výkonné i sociálně výkonné. O to jde. To musíme řešit. A je třeba i se řádně zhostit e, té diskuze boje proti, boje proti změnám klimatu z pohledu zemědělství. A nesmíme ztrácet ze zřetele náš cíl, který byl akceptován všemi v Evropě, protože jinak bychom se izolovali. A já se sázím, že dnes před evropským občanem a pro zemědělce musíme eh, jim otevřít novou perspektivu, eh, nabídnout jim nové cesty, eh, i zorganizovat evropský projekt pro evropské zemědělství. To nepřímo vyplývá z té zprávy. Nejenom otázka boje proti změnám klimatu, ale ta otázka budování, uspořádání evropského zemědělství pro Evropu. A druhá otázka efektivity a výzkumu. Ano, více výzkumu. A upřímně, nelze pouze říci, budeme více investovat do výzkumu, ale jaký výzkum to má být? Jak se dnes vyvíjejí? Je to jenom na základě výzkumu v chemii nebo eh, v, v oblasti eh, geneticky modifikovaných organismů, anebo to je Eh, obecnější výzkum, který bude schopen přinést technická, technologická řešení a eh, který bude kombinovat eh, zemi, vodu, půdu, vzduch a který zajistí, že na základě těchto předpokladů to zemědělství bude efektivní. Ano, je třeba více výzkumu, ale je třeba ho správně nasměrovat. A to je naše odpovědnost nás politiků říci. Ano, já jsem pro větší efektivitu. Ano, ale podmínka je, že tato efektivita musí být vnímána jako to, že musíme mít nový způsob výroby, zemědělské výroby v Evropě a musíme vzít do úvahy především eh, ty eh, situace ekosystému každé eh, zóny. Situace v Irsku není stejná jako v Portugalsku či ve Španělsku, ať chcete či ne a je třeba, abychom byli schopni se zamyslet nad zemědělskou politikou, která umožní pomoci všem, tak aby všichni byli účinnější, efektivnější v té oblasti, kde působí. O to jde. Snaha o efektivitu ano, za podmínky, že budeme mít jasný politický cíl. Tady nejde pouze o slova. My musíme mít i prostředky, aby se nám to podařilo, abychom zajistili přechod od toho minulého zastaralého zemědělství, které jsme zažívali 40 let, směrem k zemědělství, které eh, bude udržitelné. O to jde. A proto i e, nás čeká zítřejší e, diskuze o zemědělské politice po roce 2013. O tom musíme společně mluvit tak, aby docházelo k určité konvergenci našich společných cílů, jak jsem říkal před chvíli, tak, abychom dali evropskému zemědělci jasnou perspektivu a abychom to správně nastavili, i pokud jde o mezinárodní obchod. Samozřejmě o tom musíme diskutovat. Já velice často a také i mm, v té diskuzi to zaznělo. Můžete být liberální, ano, my jsme pouze pro liberální obchod, ale musíme se podívat, jaké podmínky, z jakých podmínek se kde vyrábí ve světě, z pohledu tedy ekologických podmínek, ano, i sociální podmínky musíme vzít do úvahy. Tady je třeba o tom také diskutovat a zde ta tradiční pozice eh, komise vždycky byla, že se bude vyjednávat ve VTO o snižování celních tarifů v Evropě, abychom mohli eh, eh, lépe tedy vyvážet služby a průmyslovou výrobu, ale teď možná to musíme trochu změnit. Stejně tak jako ve světě již 20 let se nám vysvětluje, že liberalizace obchodu se že liberalizace obchodu vyřeší problém hladu, hladomoru ve světě a už to trvá 20 let a pořád se to nedaří a nedaří, protože již, jsme, již máme více než miliardu obyvatel, mm, kteří trpí. A mm, je třeba, abychom e, mm, o tom diskutovali v rámci našeho výboru, ale i jinde, abychom věděli, jak e, vyřešit tu otázku těch sociálních e, garancí v mezinárodním obchodě. Pro mě tato zpráva, a já jsem to říkal před chvílí, já se budu snažit o kompromisy, je třeba, aby zemědělský výbor skutečně eh, byl takovou mm, jaksi hybnou eh, eh, silou. My nemůžeme být takovou baštou, která bude odolávat všem ostatním. Ne, my musíme eh, se podívat na ostatní témata, integrovat je, protože čím bude údernější ta zpráva, tím lépe budeme zítra hájit, obhajovat se společnou zemědělskou politiku, která bude respektovat ty hlavní cíle, tedy potravinové, sociální, ekologické. To bude nejlepší řešení abychom mohli potom obhájit ten rozpočet pro evropské zemědělství. Děkuji. Výborně, děkuji. Já myslím, že to bylo vynikající. Děkuji všem, eh, eh, samozřejmě Stefanovi Lefolovi a všem, kteří si vzali slovo a připomínám, že 17. března eh, budeme hlasovat o zprávě a tím uzavíráme zasedání schůze výboru a zítra ráno se sejdeme s koordinátory v 9 hodin a poté budeme pokračovat se schůzí v 10, říká pan předseda, ne, v 9.30. No, no, del coordinatore 9, ma la commissione ah, sì, sì, 9.30. Sì, sì.